Ladies and Dámy a pánové, přeji vám krásné ráno. Zahajujeme druhou část našeho jednání pod výboru pro bezpečnost a obranu. Ráda bych přivítala pana generála Volkanka Vosolsobě, který je generálním ředitelem vojenských zaměstnanců Evropské unie a pan generál bude hovořit o současném stavu vojenských misí a operací Evropské unie. Já osobně se zajímám především o ty námořní mise Evropské unie, ale pan generál je určitě připraven zodpovědět veškeré vaše případné dotazy. Takže bez dalšího otálení, pane generále, máte slovo. Prosím, abyste pohovořil o tom, jak v současnosti probíhají vojenské mise a operace Evropské unie. Dobrý den, děkuji paní předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové. Jsem velice rád a je mi ctí že vám mohu poskytnout přehled našich misí a operací k dnešnímu dni. V zásadě máme celkem 3200 vojenských zaměstnanců z evropských zemí, tedy se zemí Evropské unie a v současnosti je to na sedmi misích a operacích. Dále máme také příspěvky ze strany partnerských států. Těch je celá řada, je to Srbsko, Albánie, Chile, Firom, Švýcarsko, Turecko, Moldavsko a Gruzie. A tyto partnerské státy nám poskytují eh, víceméně 10 z těch 3200 respektive 3600. Toto číslo 3600 musíme vidět v kontextu eh, celé sady našich misí, jak vojenských, tak civilních. V současnosti máme totiž také 10 civilních misí, na kterých se podílí asi dalších 1500 lidí. Příspěvky ze strany těch partnerských států samozřejmě ukazují jejich eh, připravenost skutečně přispívat eh, k našim činnostem s cílem zajistit bezpečnost a stabilitu. Ale není to jediný efekt. Rovněž nám to umožní plnit naše vlastní úkoly a snažit se dodržovat a bránit hodnoty, které zastáváme a na které, kterých naše operace jsou založeny, o které se opírají. Nejprve bych chtěl zmínit naše tzv. training and advisory missions, to znamená odborné a poradenské mise, které v zásadě jsou především v afrických zemích, protože většina našich misí a operací je zaměřena především na africký kontinent. Začnu s Středoafrickou republikou. To je mise, která byla zahájena teprve v letošním roce. Eh, navazuje na eh, exekutivní misi EUFOR ve Středoafrické republice, což byl velice dobrý eh, příklad jakéhosi přemostění prázdna, které bylo v Bangui zanecháno po odchodu OSN. A my jsme díky této misi dokázali udržet eh, důvěru místního obyvatelstva a stabilitu eh, v zemi. A potom tam máme i poradenskou misi. Eh, cílem je středoafrické úřady a odborné obrané síly naučit, eh, jak, eh, jak si přejít do toho mírového eh, režimu s tím, že je třeba, aby to odráželo etnické a národnostní složení. Máme tam poměrně, nebo ty obrané síly ve Sudáfrické republice mají poměrně omezené finanční prostředky a proto je třeba nalézt nějaké realistické ambice. Je třeba opírat se o odbornou přípravu a budování důvěry již od té nejnižší úrovně což by mělo přispět k obnově středoafrické armády na skutečně pevném a stabilním základě. Generál Ložel a jeho tým dosáhli poměrně značného pokroku ve Středoafrické republice. Rovněž vzhledem k tomu, že je třeba nalézt zdroje financování, aby vůbec mohly být stanoveny ty e, základní podmínky, především ve výbor, e, v táboře Kasaj, tak aby tam mohla probírat ta, probíhat ta základní e, tréninková činnost. A potřebujeme samozřejmě také určitý politický střednědobý výhled, to znamená dobu voleb a dobu po volbách a předpokládanou ekonomickou obnovu země. Důležité je, abychom neplánovali svou činnost v izolaci. Musíme proto zajistit spolupráci a koordinaci s MINUSKA a přihlédnout k cílům a aspiracím středoafrických úřadů. Ve Středoafrické republice toho ještě zbývá hodně vykonat, nejen eh, v oblasti eh, obrané a bezpečnostní politiky, ale v rámci eh, celého širokého přístupu Evropské unie, pokud jde o stabilizaci země, obnovu ekonomiky a také pokud jde o humanitární asistenci místnímu obyvatelstvu. Jak víte, v současnosti také znovu zvažujeme eh, velikost a působnost eh, naší přítomnosti ve Středoafrické republice. Zda eh, vedle toho poradního přístupu preferovat více nebo klást větší důraz na tu odbornou přípravu. Nyní, pokud jde o africký roh a Somálsko, jak víte, od počátku této mise jsme vytrénovali více než 25 eh, tisíc vojáků somálské národní armány. Provedli jsme eh, sedm eh, tréninkových činností od základního po speciální trénink a také jsme prováděli kurzy pro školitele. To je pouze jedna se součástí té mise, tak abychom rozvinuli kapacity Somálska v oblasti bezpečnosti. Tam v zásadě se to rozděluje na tři oblasti na odbornou přípravu, poradenství a mentoring. Zároveň velice důležitým aspektem je probíhající operace ze strany Africké unie, která hraje důležitou roli při eh, stabilizaci bezpečnostní situace v Mogadišu a v somálském regionu. Zároveň je třeba vytvořit podmínky pro rozvoj a obnovu hospodářských činností. V současnosti vidíme, že je potřeba eh, posílit stabilitu osvobozených teritorií a také udržitelnost somálské národní armády, tak abychom zajistili, že Al-Shabaab se na eh, osvobozená území již nevrátí. Musíme se také snažit eh, podpořit EUTM e, Somálsko pod vedením pana generála Madžiho z Itálie e, ve spolupráci e, s somálskými partnery a delegací Evropské unie v Somálsku. Připravili jsme několik návrhů, které jsou v souladu s iniciativou EU na budování kapacit, ale čekáme ještě na financování. Je tam například projekt na obnovu vojenské nemocnice pro vojáky a členy rodinné příslušníky a jsou tam i další projekty. Abych to tedy zhrnul, pokud jde o Somálsko, je třeba evropský přístup eh, realizovat skutečně efektivně a proto je také eh, třeba přesunout eh, určitá velitelství na jedno místo, tak, aby bylo možno vše lépe koordinovat a lépe spolupracovat. Nyní EUTM Mali. Zde máme ten poradní pilíř v hlavním městě Bamako a potom máme ten tréninkový pilíř eh, v táboře Kulikolo, to je asi 60 eh, kilometrů na východ od Bamaka. Celkově výsledky toho poradního pilíře jsou velice pozitivní. Byl podepsán důležitý eh, dokument, který se týká odborné přípravy a je to důležitý eh, začátek pro rekonstrukci malijské armády. Také ten eh, tréninkový pilíř má značný úspěch. Druhý, druhé to období Eh, které v příštím roce eh, skončí a během tohoto období v podstatě šest eh, z těch osmi jednotek již bylo vycvičeno a i v Mali vlastně se podílíme na odborné přípravě školitelů, tak aby potom ta příprava mohla pokračovat již z malijské strany. V současnosti malijská armáda nedostačuje svým kapacitám vzhledem především k bezpečnostní situace, situaci ve středu země. A je otázka, zda mohou uvolnit dostatek osob a vybavení, aby mohli vybavit i tu sedmou a osmou bojovou skupinu, která ještě bude vytrénována. Po podepsání dohody, mírové dohody v Alžíru však stabilita v Mali dosud nebyla plně obnovená kvůli jednak teroristickým eh, činům, ale také eh, kvůli nedodržování dohody ze strany některých eh, stran, které ji podepsali. Máme tam německého velitele pana Frengleho, který se rozhodl spolu s malýskými úřady vypracovat realistický tréninkový program pro zbytek toho mandátu. Na ten eh, dlouhodobější horizont měli bychom eh, v listopadu eh, vypracovat základní dokument pro projednání třetího mandátu. Musíme dbát na to, aby to úsilí, které tam dosud bylo vykonáno, nepřišlo vniveč, protože je třeba jaksi udržitelně zaručit odbornou přípravu a poradenství pro malijskou armádu. Na závěr bych chtěl říci, že i zde spolupracujeme s operací MINUSMA a podobně jako v africkém rohu, i zde jsou velice důležité synergie a vzájemná spolupráce s našimi civilními partnery. Jak v oblasti CSDP, tak také v širším kontextu evropských eh, institucí, především komise. I zde je naprosto zásadní otázka financování. Velmi stručně o naší v současnosti nejmenší misi eh, v Republice Kongo, eh, která započala v roce 2005 a nyní se schyluje již k závěru mise v roce 2016. Je to eh, náš důležitý první příklad, kdy budeme předávat eh, aktivity, eh, které již vznikly v kontextu bezpečnosti a obrany našim civilním partnerům bilaterálně, to znamená v Kongu a také dalším mezinárodním partnerům a misím. A tady mám na mysli zejména Eh, rozvoj eh, v rámci programu Progress. Eh, naše zaměření v té zbývající době bude zejména na výcvik a vojenské školy, organizace a konsolidace toho, čeho jsme dosáhli při výcviku důstojníků a mm, ostatních. Dále k menším misím, mám na mysli takzvané exekutivní operace. E, začnu e, v západním Balkánu e, a sice v EUFOR v Bosně Hercegovině. Tam máme rakouského generála Johana Luje. Podle stávajících informací EUFORu je možné navrhnout, že Ultranacionalistické a extremistické organizace, jakož i radikalizované části populace zůstávají nadále hrozbou eh, pro stabilitu země a tudíž i pro vnitřní bezpečnost země. E, proto je na místě nejvyšší ostražitost s ohledem na migranty a e, uprchlíky na e, cestách západního Balkánu. Se očekává, že v uprchlíci vstoupí na území státu v posledním kvartálu roku. Ministerstvo obrany i bezpečnosti připravují plány, aby e, měli k dispozici vojenské kapacity pro ubytování a zaopatření e, uprchlíků. Podle zdrojů EUFOR přibližně 130 zahraničních teroristických e, bojovníků ze Sýrie a Iráku, z nich zhruba 50 je žen, se Eh, je tedy velkou hrozbou. Z nichž bylo několik eh, již eh, zabito. Nicméně nevidíme okamžitou hrozbu pro bezpečnost Bosny a Hercegoviny od zahraničních útočníků a nezdá se ani nejsou ani zpravodajské informace, že by se tam chystal nějaký teroristický útok. Naším hlavním cílem je budování kapacit ozbrojených sil a tady bylo již dosaženo úspěchu, protože jsme vybudovali komplexní přístup mezi misí a e, centrálou, e, centrálou NATO v Sarajevu. Nicméně musím uh, poznamenat, že je politování hodné, že eh, pokrok je výrazně eh, brzděn nedostatkem eh, určité dlouhodobé mise, pardon, vize na straně politických elit v zemi. Nyní k našim dvěma námořním operacím. První je Atalanta pod vedením generála Martina Smise ze Spojeného království a na moři pod vedením admirála de Cordoby ze Španělska. Jedná se stále o operaci u pobřeží Somálska proti piráctví a díky čemuž jsme byli schopni do značné míry omezit piráctví v těchto vodách. Je to jak výsledkem úsilí té vlastní operace, ale také těsné spolupráce s mezinárodním společenstvím, zejména um, um, loďařskými společnostmi. Výsledku bylo dosaženo tedy kolektivním úsilím a toto kolektivní úsilí musí nadále pokračovat a také pokračuje. Musíme udržet naše standardy, my jsme tam zavedli osvědčené praxe. Jeden prvek toho je právě regionální eh, eh, námořní program EU a také těsně spolupracujeme s dalšími aktéry, tedy OSN, ehm, africkými US a mezinárodními eh, loďařskými organizacemi obecně. Také Spolupracujeme eh, s partnery, například UCAP Nestor eh, a eh, NATO. Současný mandát operace, což je již čtvrtý mandát, vyprší v prosinci příštího roku je nezbytné uvažovat o tom, jak transformovat EUNAFOR eh, tváří v tvář novým hrozbám a současně zachovat tu přidanou hodnotu, které bylo dosaženo nad rámec potírání piráctví, protože eh, toho jsme již částečně dosáhli eh, ve spolupráci s UCAP Nestor a mezinárodními partnery. Nyní jde tedy zejména o zabezpečení bezpečnosti na e, e, pevnině, e, vybudování také justičního aparátu v zemi. Ještě závěrečné slovo o strategii, kterou uplatňujeme. I zde čelíme něčemu novému, zejména v africkém rohu. Máme tady tři mise a operace a Eh, jejich mandáty vyprší koncem roku 2016. Proto nyní jsme vstoupili do procesu koordinace, abychom eh, využili harmonizované strategie a sladili je s politickými cíly. To je eh, nová výzva, zejména pro službu vnější činnosti a na tom pracujeme. Závěrem EUNAFOR eh, středozemí, eh, to je naše poslední, eh, nejnovější operace a je součástí komplexního přístupu EU s cílem zabránit obětem na životě v středozemním moři v důsledku tedy útěku lidí a také potírání převaděčství. Jde o to přispět právě k boji proti eh, převaděčství eh, a pašeráctví eh, v této oblasti. Bylo to zahájeno v červnu letošního roku. Ta operace je vedena italským admirálem a dosáhlo v červenci, koncem července vlastně plné údernosti a boje schopnosti a vyprší 12 měsíců po tomto okamžiku dosažení plné akceschopnosti. Nyní jsme eh, ve fázi 1, to znamená sbírání spravodajských eh, eh, poznatků a rozložení sil a velitel přednedávnem prohlásil svou připravenost přejít už do fáze 2 a očekáváme nyní politické rozhodnutí o tom, že v nadcházejících dnech přejdeme do fáze 2 high seas, aniž bychom vstupovali na libijské území. To bude tedy pak fáze 3. Fáze 3 bude už vstup na libijské území. A závěrem bych chtěl ještě zdůraznit eh, mimořádné výkony našich mužů a žen eh, v těchto operacích, eh, jejich oddanost a jejich nezbytnou a zásadní roli při hájení našich hodnot, hodnot, na kterých tyto mise a operace stojí. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji vám, pane generále. A nyní tady zahajuje diskuzi. Chce se chopit slova pan Gáler? Ano, prosím. Ano, děkuji, pane, paní předsedkyně, pane generále, děkuji vám za zajímavý přehled. přehled. Já bych měl dvě otázky. Jednak je to uh, Evropská tréninková mise eh, v Mali. Vy jste řekl, že ta mise tedy nemůže provádět ty, ta školení, protože je bezprostředně potřeba na frontě. Proto se ptám, jestli ta, ehm, ta mise Afizma, jestli tam ještě je a jestli pomáhá, to je jedna věc. A kromě toho eh, v Mali by mohla být užitečná jiná věc, ta iniciativa pro školení a vybavení tuto iniciativu bychom tedy mohli posílit a já bych se rád zeptal, jestli je možné od toho očekávat nějakou pomoc. My jako EU jsme zatím neposkytli žádné vojenské vybavení, nemohli jsme ho poskytnout. Nabízí se tedy otázka, jak zlepšit nebo jak vylepšit vojenské schopnosti našich partnerů. Slyšel jsem, že jednotky, které jsme v Mali trénovali, získaly výzbroj z Číny a z Ruska, což z dlouhodobého hlediska nepochybně není ideální rozdělení práce. To znamená, že my školíme, my eh, cvičíme, děláme výcvik a Číňané a eh, Rusové dodávají výzbroj, materiál. To je tedy jedna věc. Eh, a nyní ještě k té misi EUNAFOR Mediterien ve středozemním moři. Rád bych se zeptal, jestli tam dochází ve druhé fázi k navýšení kapacit. My tedy kontrolujeme podezřelé lodi, eh, lodě v tom pásmu 12 mil a proto se ptám, jestli se uh, Eh, počítá s tím, pokud tam zjistíme eh, převaděče pašeráky, že bychom je tedy zadrželi a předvedli eh, na Maltu nebo do Itálie před soud. A jestli tedy ty lodě jsou potopeny, mm, aby nemohly být používány jako lodě pro převádění uprchlíků. A třetí fáze, třetí stupeň, tady to všechno záleží na tom, co bude domluveno v Líbii v neděli eh, tedy uplynula lhůta pro eh, schodu mezi Tobrukem a Tripolisem. Já si myslím, že pokud bychom do toho zahrnuli i vedení, které sídlí v Tobruku a pokud by se tedy byli schopni shodnout, tak eh, by Chomu nepochybně mohli předložit nějakou nabídku, jak pomoci a že, bych, že bychom tedy eh, mohli proti al eh, dobře bojovat. Já si myslím, že to je ten palčivý problém v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Nejprve se sbíráme více otázek. Nejprve pan Freund. Děkuji. Já bych byl radši, kdybychom jako Rakušané mohli spolu hovořit německy, takže tak učiním. Děkuji za to, co jste řekl. Chtěl jsem se vás na něco zeptat v souvislosti s Mali, protože jsme dostali v minulých dnech zprávu z Rakouska, že kontingent pro Mali, pro tu misi MINUSMA u OSN, že tento kontingent má být navýšen o 15 dalších důstojníků. Já jsem se vás tedy chtěl zeptat, jestli tady byla nějaká výzva ze strany EU e, směřovaná k Rakousku, e, aby se více podílelo. Proč tedy tady je více důstojníků e, v té v tom severním křídle a kromě toho bych vás rád poprosil o jedno vysvětlení. Říká se, že je to tedy nejnebezpečnější mise, e, proto bych e, se rád zeptal, jak to ve skutečnosti je. To je tedy jedna věc. A Druhá věc, tady bych se rád vrátil k tomu, o čem právě hovořil pan kolega Galer, to znamená mise ve Středozemním moři. Jsem poněkud skeptický, pokud jde o ten pojem eh, eh, nebo o to, co jste řekl, to znamená, že budeme bojovat proti příčinám uprchlické krize. Tak to jste to přesně formulovali. Já si myslím, že to pašování nebo převádění lidí, kteří uprch, eh, mm, prchají z Afriky, Eh, patří eh, tedy, eh, nebo je sice součástí toho problému, ale kořeny jsou v Africe. To znamená, že se musíme podívat na to, proč ty lidé prchají ze svých původních zemí. To je tady jedna věc. A kromě toho bych se rád zeptal, jestli existuje něco jako zpráva o pokroku, která by se týkala té první fáze té, této mise ve Středozemní moři. Děkuji. Děkuji a nyní pan kolega Van Orden. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a vítám vás, pane generále. Ano, eh, když se rozhlédneme, tak eh, můžeme konstatovat, že celková bezpečnostní situace se zhoršuje. A jako vždy je to eh, otázka toho, že se tady Evropská unie snaží něco udělat. Mě by zajímalo, do jaké míry se to daří, do jaké míry tady správně reagujeme na bezpečnostní výzvy, které tedy, kterým čelíme v těch místech, kde máme e, naše mise. Vypadá to tak, že e, to, co děláme, je do značné míry řízeno tím, co chceme dělat, a ne tím, co je potřeba. E, pokud si vezmeme jako příklad tréninkovou misi v Somálsku, rád bych se zeptal, do jaké míry jsme tedy zaznamenali uspokojivé výsledky Eh, pokud jde o boj eh, s nepřítelem, jestli tedy naši klienti žádají o věci, které my případně nejsme schopni nabídnout, poskytnout. Kromě toho bych se rád zeptal ještě na jednu věc, eh, a sice eh, ta mise v Africe. Do jaké, do jaké míry eh, je tu propojení se spojenými to zemích, protože Spojené státy mají významný zájem o Středoafrickou republiku, o Mali, o Čad, o všechny tyto státy. To znamená, že bych se rád zeptal, do jaké míry tady fungují nějaké vazby a také bych se rád dotázal, eh, jestli byste nám něco mohl říci o té čtvrté eh, generaci, o úkolech, které tady budeme eh, muset plnit. Kromě toho ještě jedna věc, které jste se zatím nedotkl, je tu vytvářen tlak na to, abychom, abyste tedy předkládali argumenty pro PESCO, to znamená stálou eh, strukturovanou spolupráci. Objevují se tu nějaké tlaky, tak abychom to eh, posunuli dál. Je tu stále ještě tlak na to, aby tady byla, by, eh, bylo tady stále sídlo evropského vedení? Děkuji. Thank you, Mr. Nart. Děkuji, pan Nart. Já jsem velice pozorně vás poslouchal a to, co jsem slyšel a to mezi tím, co jsem viděl, je obrovský rozdíl. Začnu v Libii. V Libii skutečně by měly být zavedeny kontroly na pozemních severních hranicích. Libie je ale obrovská a sever ani jich nejsou pod kontrolou. Proto ta obezřetnost a ta kontrola na hranicích s Tunisem a Egyptem je spíše teoretická, spíše je to takové zbožné přání. Na těch eh, hranicích se středozemním mořem, tam je to zajímavý problém, rovněž eh, je to poměrně realistické na hranicích s Alžír, Egyptem, ale eh, hranice s Nigerem a s Čadem, tam v podstatě je to úplně nekontrolované a nekontrolovatelné a tam si myslím, že je to ale také mnohem důležitější případně zavést ty kontroly než v té eh, zóně eh, v oblasti Agadezu. Mnohem důležitější by to bylo. Tam v podstatě my se snažíme uh, chránit jednu bránu, ale potom jsou tam ještě další čtyři brány, především ten jich Libie, které vůbec chráněny nejsou. A právě tam jsou ty bývalé strategické e, zásoby Kadáfího zbraní a, zbraní a tam také probíhají nejvíce ty obchody e, se zbraněmi a s drogami. Potom k té operaci MINUSMA. Vy jste e, řekl, že to je úspěšná operace, ale my bychom Eh, si to měli eh, říci upřímně, pokud by tam, eh, nebylo, pokud by tam nebyla francouzská armáda, která kontroluje oblasti kolem Timbuktu a další, tak pokud by tedy nebylo francouzů, tak ty jednotlivé divize by již byly u Bamaka těch eh, zbouřeneckých jednotek. Ta operace má v podstatě nes, nepřinesla nic pozitivního, protože jednou eh, věcí je konat nějaké eh, přehlídky pouze na oko a druhou věcí je skutečně být efektivní přímo na místě. A je pravda, že po dvou letech výcviku žádná z těch bojových jednotek MINUSMA nebyla jaksi efektivní eh, přímo eh, na místě. Víte, že pro úspěšný útok je třeba mít eh, převahu tři na jednoho ale zde ani to eh, nefunguje. A pokud například eh, v Tesalidu by nebyly přítomny i jiné jednotky, tak by ty integristi, tak by ti integristi eh, v podstatě byli v Bamaku. Tam se nepodařilo za celé to období vytvořit jednu efektivní bojovou jednotku a proto bychom to celé měli přehodnotit. Já jsem tam byl sám, eh, také jsem eh, byl eh, korespondentem v té saharské oblasti a musím říci, že jedinou armádou, která tam něco dělala, byla čatská armáda, která v roce 1986 za pomocí eh, helikoptér a eh, letadel z, se jí podařilo tedy zničit eh, libijskou armádu. Toto je opravdu armáda, která by spíše mohla sloužit, tedy ta MINUSMA, jako třeba švýcarská garda ve Vatikánu. To je v podstatě jednotka, která vůbec nemá žádnou bojovou kapacitu. Kolega Galer říkal, že malíská armáda je vyzbrojena ruskými zbraněmi, e, což e, jsou ale e, dobré zbraně pro neskušené jednotky, protože ty zbraně vyžadují malou údržbu, takže s nimi může zacházet v podstatě každý. všechny ty zbraně jsou skutečně velice robustní, jsou velice jednoduché na údržbu, nejsou tak sofistikované jako ty západní zbraně. Ale my v Evropě jsme pacifický kontinent a my v podstatě neposkytujeme žádné eh, zbraně. My pouze cvičíme jednotky, ale eh, cvičíme je nikoli v té ofenzivní kapacitě, což potom znamená, že je vlastně eh, posíláme na smrt, protože tam jde o poziční válku, jde tam o e, schopnost útočnou. My se sice chováme politicky korektně, ale v zásadě vysíláme ty lidi na smrt, protože oni nejsou schopni potom při tom běžném útoku obstát. Jak když jsem byl e, v Mali, tak e, tam probíhal virtuální výcvik, protože oni neměli k dispozici skutečné zbraně. My tam posíláme ty eh, cvičitele, kteří eh, odborně eh, připravují ty místní vojáky, ale vše je to pouze virtuální, protože oni za určitou linii nemohou přejít, protože my jsme to výslovně zakázali. A e, dále bylo řečeno, že e, vše je třeba přehodnotit, je třeba do toho začlenit také policii, jak říkal ten příslušný německý generál. Tam e, v podstatě je tedy jednak eh, strážnictvo, dále tam jsou také zástupci nomádů, ale to samozřejmě je něco jiného, než eh, připravovat vojáky na vojenskou operaci. Já jsem eh, velice pohoršen tím, že ty bojové jednotky tedy nemají jednak žádné zbraně, za druhé ta logistika je tam velice, velice složitá a propojená. Přitom tam je potřeba, aby naopak ty jednotky mohly působit v zásadě e, nezávisle. My třeba trénujeme ty jednotky e, pro přechod řek, ale já si říkám, kde tam v té oblasti na severu Nigeru vůbec nějaké e, řeky jsou. Dále tam jediný most, který je v Gao, tak eh, kontrolují eh, francouzi. Takže já si říkám, proč my trénujeme ty jednotky, aby uměli přejít řeku, když je třeba je cvičit na to, aby obstáli v horách a v pouštích. Tak to tam působí, ale ti němečtí eh, cvičitelé, to je opravdu velice překvapivé, velice mě to pohoršuje. A za dobu, více než dvou let jsme prostě nebyli schopni vycvičit aktivní bojovou jednotku v té oblasti Chombory. Tam vše brání buď milice, nebo čatské jednotky, anebo francouzi. Takže my vyvíjíme obrovské úsilí, dáváme tam spoustu peněz, ale v zásadě to k ničemu není. Thank you. Děkuji. Marek Jurek má slovo. Děkuji vám. A děkuji vám, pane generále, za uh, váš eh, projev, za tento přehled všech misí Evropské unie. A také bych chtěl eh, projevit eh, úctu mm, všem těm, kteří tam působí jménem našich států. A nyní otázka k jedné misi, kterou považuji za zcela nejdůležitější, protože obecně mohu souhlasit i s mým předřečníkem. Jedná se o mise, které realizujeme v zájmu našich států a naší bezpečnosti. Jde mi o EUNAFOR MED. Tato mise stojí před velkými problémy, eh, totiž eh, masovou imigrací do Evropy a my všichni eh, tomu čelíme. Jsem zajedno se svými kolegy, že právě problematika migrace je eh, velmi důležitá, velmi velká. Otázkou je, jestli eh, to jde i jinými směry, například Eh, šíté, kteří prchají z území, kteří eh, se stále, které se stále zvětšují, šíté hm, prchají do Evropy. A proto konkrétní otázka. Hovořil jste, pane generále, o tom, že zanedlouho lze přejít do druhé etapy této operace. Rozhodnutí um, o tom um, je ale politického rázu že je to rozhodnutí, které eh, možná bylo přijato již před pěti měsíci u příležitosti eh, zasedání Evropské rady. Nehovořilo se ani o první, ani o druhé etapě, ale bylo rozhodnuto eh, to, co představuje třetí etapu, totiž vybudování infrastruktury, Eh, bezprostředně eh, v přístavech a u přístavů. Eh, my, co by členové výboru, jsme slyšeli z, z úst zástupců vnější činnosti, služby vnější činnosti, že ještě nebyl udělen mandát k zahájení této etapy těm státům, které se budou podílet na realizaci. A ten mandát musí také dát eh, OSN. A to by byla vlastně mm, taková konkrétní reakce i v zájmu bezpečnosti našich států. Samozřejmě ozbrojené síly pak tyto politické, eh, tato politická rozhodnutí um, uvádějí do praxe. Politický mandát pro třetí etapu je nutný, ale eh, musíme na to být i připraveni, zcela konkrétně připraveni. Právě eh, eh, na to, co jste vy sám, pane generále, uváděl v souvislosti s tou třetí etapou. Takže opakuji ještě jednou. Samozřejmě potřebujeme čas. První etapa má své opodstatnění, ehm, máme tady i, o spr- i zprávu z ní, dále pak ehm, pokračuje druhá etapa a před pěti měsíci se hovořilo vlastně o e, cíli vytvořit infrastrukturu a e, tato infrastruktura má vzniknout tam, kde je nezbytná. A pokud jde o lodě, jimiž e, zachraňujeme lidi, tyto lodě, tyto čluny zachraňují osoby, eh, které se snaží skutečně mm, přeplout středozemní moře eh, na velmi nejistých eh, a nebezpečných lodích. Otázkou je, jaký status budou mít ty lodě, které budou zachraňovat osoby. Takže prvořada je nyní záchrana lidí. To je téma, které také vyplulo na povrch eh, v důsledku té masové evakuace. Mohl byste k tomu něco říct, pane generále? Paní Gomes, děkuji vám. Pane generále, já bych se chtěla také zeptat eh, na EUNAFOR Med. Je zjevné, že Eh, účelem je mm, podkopat ten biznis převaděčů ale ničení eh, lodí eh, povede pouze k většímu počtu lodí. Eh, chci se zeptat, zdali máme nějaké spravodajské podznatky, protože podle eh, libických zdrojů je eh, známo, kdo v Libii organizuje tyto lodě převaděčů. Máme spravodajské poznatky, abychom identifikovali ty osoby, které organizují ty lodě, v tomto případě mm, vyplouvající z Libie a dále. Jediný způsob, jak podkopat tento biznis, je zajistit legální a bezpečné cesty pro Eh, migranty, uprchlíky Eh, aby eh, byly vlastně eh, perlustrovány, respektive identifikovány, evidovány. Je tady nějaká možnost, samozřejmě vy to převaděčství nezastavíte, můžete to jenom zbrzdit, omezit, ale pokud nebudeme schopni zajistit bezpečné cesty pro uprchlíky, tak určitě nezastavíme zabráníme eh, převaděčství. Další otázka, takže mm, je tady úkol pro politiku. Eh, další dotaz se týká MC. Když eh, EUNAFOR Med byl ohlášen, eh, tak mm, byly identifikovány určité eh, synergie, ale ne s EMSO, to znamená Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost. A ta přitom vykonává neocenitelnou práci, práci ve spolupráci s misí Atalanta a určitě by mohla poskytovat i důležité zpravodajské informace pro EUNAFOR MIT. Dovedu si představit, eh, že důvod, proč to není takto eh, deklarováno, ta spolupráce s EMSO, je směšný důvod, protože jedná se o civilní agenturou, takže by neměla spolupracovat s vojenskou misí. Myslím, že by bylo na čase zbavit se této stupidity a e, plně využít potenciál MSI, protože MSA skutečně může obohatit misi EUNAFOR MED. Takže moje otázka je, co se vlastně děje. Máte ze strany MSI takovouto spolupráci a dále vstup do fáze 3. Víte o tom, že Evropská unie navrhuje stranám eh, eh, v Libii ehm, spolupráci, to znamená eh, budování infrastruktur, něco, mm, co jsme již měli učinit eh, po pádu Gaddafiho, ale eh, neučinili jsme eh, to. A takováto infrastruktura by měla pomoci zabezpečit právě i námořní bezpečnost. Tady vojenská mise nestačí, pokud nebude skutečná snaha nejenom o zajištění Eh, hranic, ale eh, také eh, určité bezpečnosti uvnitř Libie a mm, v tom jsme selhali předtím, bezprostředně po pádu Gaddafiho, takže uvažuje se o něčem takovém. Dále hovoříme o boji s ISIS, s islámským státem, což není pouze zdroj naší vlastní našeho vlastního ohrožení, ale i ohrožení v regionu. A je to hlavní důvod, proč lidé prchají a přicházejí jako uprchlíci do Evropy. Jedná se o Irák a Syrii. Tam žádné mise nejsou. Já jsem eh, s kolegy navštívila eh, Kurdistán eh, pohraničí, to dlouhé pohraničí mezi Kurdy, Pešmergy a Eh, územím islámského státu. Je to více než tisíc kilometrů dlouhá hraniční linie. Pešmergové eh, tam jsou přímo na území, ale nikdo jiný. A pešmergové ale eh, nejsou dobře vyzbrojeni. Někteří z našich členských států poskytují um, užitečné vybavení, například um, protitankové Eh, protitanková zařízení, ale nemají noční vidění, eh, nemají například eh, mm, pancéřované tanky a tak dále a nemají dost střeliva. Já jsem byla několik kilometrů vzdálená od eh, Mosulu a eh, kilometra půl od pozic islámského státu. Mohu vám říci, že to místo, kde ti pešmergové eh, bojovali, bylo skutečně politování hodné, pokud je o jejich vlastní bezpečnost ani ne dostatečně defenzivní, natož ofenzivní. Takže kde jsou naše členské státy, kde je Evropská unie? Já slychám, že eh, eh, moje vlastní země eh, poskytuje 30 mužů na výzbroj Iráčanů v rámci koalice. Já ale upřímně řečeno pochybuji, že existuje nějaká irácká armáda, natož eh, Irák. Ale pešmergové tady jsou a bojují přímo v mm, tom území a mm, jsou to pozemní síly, které jsou nezbytné pro mm, boj proti eh, islámskému státu, ale kde jsou členské státy? Eh, navíc tady nejde pouze o eh, politický, ale i ideologický boj a vojenský. A naše členské státy podvádějí naše občany, protože nedělají vůbec nic ani minimum ve snaze vymítit islámský stát v této části světa, natož v té ideologické válce protože způsob, jak se naše členské státy chovají. Některé z nich eh, znamená pouze poskytování ideologické eh, munice islámskému státu a jiným eh, skupinám teroristickým, aby více lidí rekrutovali. Děkuji, pane Kieza. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane generále. Chci se připojit k tomu, co říkal pan kolega Jurek. Vaším prostřednictvím bych také rád poděkoval všem mužům a ženám, kteří jsou e, zapojeni v těch operacích, především ve středozemním moři, protože já se chci právě vyjádřit k té misi EUNAFOR MED. Přecházíme z první fáze do fáze 2 a také poté do té fáze třetí. A já bych se chtěl zeptat. Eh, respektive chtěl bych říci, že pokud eh, chceme skutečně účinně bojovat proti obchodování a pašování lidí, tak musíme postupovat mnohem efektivněji. Eh, zde byla nejprve italská mise Mare Nostrum, díky které se podařilo zachránit tisíce lidí. To byla tedy vlastně nikoli evropská, ale italská mise. A nyní zde máme EUNAFOR MED, díky které se také daří zachraňovat lidské životy. A já bych se chtěl zeptat, jakými prost, jaké prostředky a jaké posily tato operace ještě potřebuje, abychom se mohli pustit do té fáze 2 a 3, aby se podařilo zničit ty lodě. Takže jaké prostředky druhá a třetí fáze potřebují a poté pokud jde o e, členské státy a přicházející zdroje, chci se zeptat, zda členské státy e, dodržují ten závazek poskytovat prostředky a zdroje na ty fáze. Tedy chci se zeptat, zda to nejsou pouze slova. Zda skutečně jsme schopni přejít do té druhé a třetí fáze. Chci se připojit také k tomu, co říkala kolegyně Gómez o problematice Iráku. Je samozřejmě potřeba pomoci Kurdům, protože ta situace je tam skutečně velice složitá a myslím si, že všechny členské státy Evropské unie by měly mít povinnost se nejen prostřednictvím eh, mužů účastnit prostřednictvím eh, výcviku cvičitelů, ale myslím si, že bychom měli toho udělat mnohem více, pokud chceme vyřešit problém ISISu, který je eh, příčinou toho, co se děje ve středozemním moři. Myslím si, že pokud eh, se nám nepodaří vyřešit skutečně tu prvotní příčinu, tak se nám nepodaří e, řešit ani situaci s imigranty. Takže ještě abych to shrnul, ty své otázky, e, prostředky a zdroje pro druhý, druhou a třetí fázi. A druhá otázka se týkala těch závazků ze strany členských států. Zda jsou dodržovány. Thank you, Mr. Stetina. Děkuji, pan Štětina. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, tři vteřiny pro sluchátka. Budu mluvit česky. Eh, paní Gomeš, já jezdím eh, také občas do Kurdistánu. A pravdu máte v tom, že my pro Kurdy děláme málo. Asi před měsícem tu byl v Bruselu Národní kurdský kongres, který se zabýval především situací v Kobani a snažil se získat prostředky na rekonstrukci onoho ISISem zničeného města. Takže v každém případě podporuji vaši myšlenku, že je potřeba e, Kurdy podporovat. Na tom kongresu, který jsem zmínil, volali prakticky unizóno všichni, ať už to byli vojáci nebo nevojáci, byl tu také starosta eh, Kobany. Po vojenské intervenci velice oceňují bombardování spojenců, ale volají po pozemní pomoci. A já se ptám pana generála, když můžeme mít naše jednotky v Čadu nebo v Somálsku, proč třeba nejsou v nějaké formě v Kobany. A co se týče Eh, paní Gomeš eh, poznámky, že nikdo nepomáhá, není to tak úplně pravda. Eh, já už jsem o tom tady včera mluvil, nevím, jestli jste tady byla nebo nebyla, ale je to spíš informace pro pana generála. Česká republika koncem minulého roku poslala do Erbilu pomocí Herkulesů NATO 500 tun munice. Já jsem požádal asi před třemi nedělimi našeho, našeho ministra eh, obrany, aby z těch eh, zásob, které u nás máme ještě po okupační sovětské armádě, poslal, eh, poslala Česká republika ještě další náklad podpůrné munice syrským kurdům. A moje otázka na pana generála je, první už jsem položil, teda jestli je možná nějaká přímá vojenská podpora na místě v e, e, syrském Kurdistánu. A druhá otázka je, jestli může Evropská unie a například osobně vy e, podpořit myšlenku vojenských dodávek bojujícím Kurdům, myslím tím jiné státy Evropské unie, než je Česká republika. Děkuji. Thank you very much indeed. Děkuji. A nyní mi dovolte, abych i já se vyjádřila k tomuto tématu. Všichni poslanci, kteří se vyjádřili proto, abychom tedy správně analyzovali veškeré příčiny migrace a určili ten nejlepší způsob, jak této otázce čelit, jak čelit tomuto problému, všichni tito poslanci mají naprostou pravdu. Po dvou válkách v Čečně, po té, co tam bojoval Putin, tak jsme tedy v Polsku přijali čečenské uprchlíky. Mezi těmito uprchlíky z Čečny byly děti, ženy, starší lidé a e, to tedy a těžce zranění mladí muži. To tedy byl ten vzorec těch uprchlíků. Já osobně e, jsem se v tom velmi angažovala a e, v, v, v, v přístavu Mesíně tedy mm, kotvila loď Eh, kam já osobně jsem tam byla, tam tedy eh, jsem viděla ty, kteří přicházeli a zjistila jsem, že to jsou eh, mladí muži, kteří jsou ve velmi dobré kondici. Po tedy po té, co urazili tu hroznou cestu přes Eh, to území, které je úplně kontrolováno mafií, která má pravděpodobně vazby na eh, islámský stát. Já chápu, že se tedy snažíte sbírat eh, zpravodajské informace, ale já bych se ráda zeptala, o čem tu vlastně hovoříme, protože si myslím, že nejde o to, že bychom řešili příčiny té uprchlické krize. Ne, alespoň je neřešíme všechny. Mám spíše pocit, že důvody migrace jsou mnohem širší, než jsme eh, ochotni přiznat, eh, než jak o tom diskutujeme. Musíme si uvědomit, že je to velmi nákladné a že každé místo v těchto lodích je e, velmi drahé, že to je, že to je velmi drahé pro kohokoliv, kdo sem přichází z Afriky. To znamená, že mám pocit, že jsme stále ještě ve fázi jedna. A zdá se, že jsou tedy pouze odváděny prostředky tímto způsobem z Afriky, což je kontinent, který je už eh, bez tak velmi chudý. Já si tedy myslím, že bychom měli zabránit tomu, aby tady dokázalo k takovým hrůzným situacím, do kterých se tito mladí lidé eh, dostávají. Já tady nechci opakovat eh, to, co zaznělo, co říkali. Já si myslím, že je eh, skutečně potřeba, abychom začali s efektivními kroky, abychom se pustili do operací, které budou účinné. Já vím, že tu jsou velmi obtížné situace v těch eh, přístavech, kterými tito uprchlíci se dostávají na, do Evropské unie i na širé moři v těchto lodích. Mám pocit, že jsme někdy trochu ma- manipulováni obrázky, které vidíme v médiích a e, Následně tedy zjistíme, že některé z těchto e, snímků, z těchto obrázků jsou e, manipulativní. To znamená, že se domnívám, že bychom měli eh, přikročit k nějakým efektivnějším krokům. Pane generále, eh, mohl byste nám naznačit nějaké scénáře, nějaké harmonogramy, nějaký harmonogram pro akce, kterými bychom, nebo pro kroky, kterými bychom mohli eh, čelit těm skutečným problémům. My jsme hovořili o dopadech nebo o příčinách uprchlické krize, které je možno svést na klimatické změny, ku příkladu, ale myslím si, že bychom se měli věnovat těm skutečným problémům, které v Africe jsou. Děkuji. General Flores, yours. Pane generále, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát za velké množství otázek. Já se pokusím zodpovědět je položeném pořadí, tedy Eunaformet, Mali a Sahel, to bude jedna oblast. A ISIL s tím, že otázka ISILu není v zásadě vojenské povahy. A i v těch dalších oblastech hned od počátku bych chtěl zdůraznit, že vojenská složka v kontextu Evropské unie je pouze příspěvkem k mnohem eh, širšímu úsilí. A my jsme samozřejmě v rukou členských států, pokud jde o to, jak daleko chtějí členské státy zajít v tom širším úsilí a především tedy konkrétně v tom vojenském úsilí. Pokud jde o EUNAFOR, součástí toho širokého přístupu tam eh, tedy eh, není tím cílem řešit ty eh, prvotní příčiny. To je součástí toho širšího přístupu Evropské unie. Zvláštní zaměření je zde na Afriku a poté také na Blízký východ. A do, potom do toho spadá ta otázka silu. Veškeré úsilí, včetně toho vojenského, ty zmíněné výcvikové a poradní mise jsou zcela určitě příspěvkem, jak stabilizovat země, ale také regiony. Úsilí Evropské unie je však mnohem širší. Uvidíte také přípravy sezna, samitu na Maltě v Lavaletě. Ten summit se bude zabývat těmi příčinami a také se tam bude hovořit o dalších finančních prostředcích věnovaných konkrétněji na umožnění a tedy na usnadnění života lidí, kteří by jinak mohli mít více sklon emigrovat do Evropy. Pokud jde o ty jednotlivé fáze EUNAFORu, ve fázi 1 jsme vybudovali struktury, ty tedy již máme, máme celou velitelskou strukturu té operace, je dostatečně tedy vybudována, nemuseli jsme tam připravovat žádné infrastruktury. Pokud jde o ty budoucí fáze, s výjimkou fáze 3 máme také dostatečný eh, informační obrázek výzvědných služeb o tom, kde jsou ty čluny, kde jsou tedy, kde se ukotvují, kde jsou schovávány, ale také o tom, jakým způsobem pašeráci na moři pracují. Pak tady máme fázi 2a, to je takový náš technický žargon, to je v podstatě počátek té druhé fáze, bez mandátu OSN, protože mandát OSN je potřeba ke vstupu do územních vodstev. My tedy můžeme eh, zatýkat eh, pašeráky na moři, můžeme konfiskovat ty lodě. V současnosti diskutujeme o pravidlech angažovanosti, eh, pravidlech toho závazku a poté do konce tohoto týdne by ty diskuse měly být ukončeny a měli bychom v podstatě být schopni zahájit tu fázi 2a s tím, že budeme mít pravidla pro konfiskaci plavidel a zatýkání pašeráků nebo zadržování pašeráků. Hlavním cílem je tyto lodi eh, nikoli nutně ničit, ale prostě zabránit tomu, aby mohly být používány. Kdybychom ty lodě eh, dopravili na evropské pobřeží, tam bychom je samozřejmě mohli zničit, ale tam jde o to, že provoz těchto lodí často ohrožuje civilní provoz v daných oblastech. Pokud jde o ty budoucí fáze, především o pokračování fáze 2 a fázi 3, tam je zcela jasně stanoven požadavek mít mandát OSN. Toto jasně řekly všechny členské státy, především pokud jde o tu fázi 3, je potřeba mandát, fáze 3 tedy znamená jít na pevninu s cílem narušit, případně zničit eh, ty sklady těch lodí. Pro tu fázi 3 bychom vedle politického požadavku, který jsem právě popsal, potřebovali i další služby, eh, informace od výzvědných služeb. To je taková citlivější, mnohem obtížnější fáze. Také bychom si potřebovali učinit mnohem jasnější obrázek o situaci, pokud jde o přístup libijských úřadů. Potřebujeme prostě vybudovat určitou důvěru i na libijské straně očekáváme, jak již bylo zmíněno, že v nepříliš daleké budoucnosti proběhnou rozhovory mezi jednotlivými uh, frakcemi, jednotlivými složkami uh, v Libii a mohlo by tam dojít k určité schodě. Což je také, tím se dostávám k další otázce, předběžná podmínka pro řešení toků migrantů na libyském pobřeží. Tam potom by se otevřela škála dalších možností. V současnosti to možné není, protože my nemůžeme libijskou stranu ovlivňovat a říkat jim, jak mají superklíky nakládat. A je pravda, že podle našich informací v Libii je stále velké množství uprchlíků. Další řada otázek se týkala té čtvrté generace máme eh, veškeré předpoklady pro vstup do druhé fáze a jde tedy o ty závazky, které oznámily členské státy. My máme eh, veškeré předpoklady domnívat se, že budou splněny tyto závazky, například pokud jde o poskytovaná plavidla, alespoň pro druhou fázi. Pokud jde o ty další fáze, tak eh, tam teprve vyhodnotíme tu fázi 2A a na základě toho zjistíme, zda ten počet plavidel bude dostatečný nebo zda budou potřeba nějaká další plavidla. Takže to je vše EUNAFOR MED. Dále Mali a oblast Sahelu. I zde jde o regionální úsilí, zdůrazňuji zde úkol operace MINUSMA, Můžu neoficiálně komentovat i rakouské rozhodnutí v tomto kontextu. My jsme vycvičili ne jeden uh, batalion, tedy bojovou jednotku, ale šest a dosud tam nedošlo k žádným obědem na životech, na rozdíl od minusmy. A plně si uvědomujeme, že je potřeba eh, konzolidovat uh, ten výcvik malijských ozbrojených sil. Skutečně je třeba tam provést eh, ještě jakési přecvičení, nový výcvik a eh, je třeba jak si těm eh, lidem říci, že oni sami musí být zodpovědní za své ozbrojené síly. Souhlasím s tím, že eh, v kontextu EUTM Mali tedy eh, nemůžeme jít do těch severních oblastí, může to být viděno jako překážka. My jsme se snažili tuto překážku překonat nějakými kontakty s MINUSMou a s, opera, s další operací a budeme se eh, postupně snažit náš dosah rozšiřovat. Také máme pozitivní ohlasy na ten výcvik eh, překračování řek, protože tam je řeka Niger, která je veliká a nejsou tam mosty. A je tam několik možných brodů, které se připravují, nebo těch bodů, kde lze řeku přejít. A to se netýká pouze těch vojenských operací. To strategický eh, význam eh, to má i pro eh, operační účely a také v případě možných katastrof. Netýká se to tedy pouze těch vojenských operací, takže i z toho důvodu cvičíme přechod řek. Prozatím je tato část výcviku ukončena již se tomu žádná jednotka naší mise nevěnuje. Pokud jde opět o ten širší kontext našich činností v Africe, padl zde dotaz na spolupráci s partnery, především se Spojenými státy. Ano, máme úzké propojení, například eh, můj personál má vztahy s US Afrika. Spolupracujeme v Mali, ve Středoafrické republice a také v Africkém rohu. Snažíme se o posílení vzájemné spolupráce a také o lepší koordinaci donátorů a poskytovatelů výcviku. Zde máme tedy tu ten proces train and equip, vycvičit a vybavit, O tom se v Evropské unii ještě diskutuje. Důležité je mít na to také dostupné finanční prostředky pro tedy to vybavení, eh, které eh, není nutně pro ty útočné účely, pro zabíjení. Samozřejmě, že potřebujeme i to vojenské vybavení pro vycvičené ozbrojené síly. V současnosti se to děje prostřednictvím donátorů. My ale potřebujeme mnohem užší spolupráci, výměnu informací a tam, kde je to možné, také koordinaci jednotlivých úkolů. Je třeba, aby bylo jasně skoordinováno, kdo co bude dělat, kdo co bude poskytovat. Určitého pokroku jsme zde dosáhli, já především doufám, že to své plody přinese v Somálsku, protože tam jsme jasně identifikovali své partnery a donátory. Nenavázali jsme dosud kontakty se všemi z nich. Někteří z nich budou pokračovat jaksi po své vlastní linii. Musím ale říci, že v Somálsku lze již tu koordinaci s partnery vidět pozitivně. Potom mám ještě poslední Eh, sadu odpovědí na to, co se týká ISILu, což je tedy politická věc. V loňském roce po počáteční ofenzivě ISILu proběhl pokus skoordinovat evropské úsilí. Poté ale velice rychle členské státy preferovali postupovat eh, jaksi nezávisle, tedy jednotlivé e, členské státy chtěly postupovat po své vlastní linii. Některé státy právě také vyzbrojily nebo po, poskytly pomoc e, kurdské, kurdským bojovníkům v Iráku. Obecnou pozicí Evropské unie je s ohledem na Sýrii podporovat e, Eh, příslušné eh, rozhovory eh, diplomatů. Děkuji, pane generále. Děkuji mnohokrát. Musím se omluvit, ale bohužel máme na pořadu ještě velice zajímavý další bod a musíme tuto část naší diskuse, tento bod na pořadu jednání ukončit. Takže, pane generále, ještě jednou vám děkuji za velice živý a zajímavý obrázek za velmi zajímavou diskusi a těšíme se, že mezi nás zase brzy přijdete. Můžete zde zůstat, protože, eh, vážení členové, protože budeme tady diskutovat o dronech. Ladies and gentlemen, please be seated. We are a bit... Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa. Eh, máme málo času, musíme se hned pustit eh, do práce. A dalším bodem našeho programu dnes je budoucnost evropských programů týkajících se bezpilotních letounů, dronů. Šlo o otevřenou žádost rozšířeného Bíra před časem a nyní tedy se tímto tématem budeme zabývat. Je mi ctí a potěšením, že vám mohu představit dva panelisty, pana Žana Juri Martyho, zástupce ředitele eh, Evropské obrané agentury a pana Alena Alexise, vedoucího oddělení eh, generálního ředitelství eh, GROW z Evropské komise. Pane Maty, chcete prosím začít? Okay, thank you, um, thank you. Dobrá, děkuji vám, paní předsedkyně, za to, že jste poskytli Evropské obrané agentuře možnost eh, projednat s vámi toto důležité téma. V úvodu bych probral tři eh, hlavní otázky, a to rychle. Za prvé, co je v sázce pro evropské členské státy eh, v ARPAS to jsou eh, vlastně eh, ty bezpilotní letadlové systémy drony Airpass. Eh, za druhé, jaké kapacity Airpass existují dnes v Evropě a za třetí, jaké jsou klíčové faktory, které zajistí úspěšnost evropského hlavního Airpassu, to znamená středního a dlouhého doletu, dronů středního a dlouhého doletu a co dělá Evropská obrana agentura mm, pro dosažení tohoto cíle. Takže co je v sázce? E, realita dnes je taková, že drony jsou již nutností ke sběru informací v reálném čase pro přípravu operací a vedení operací a je, to platí na taktické úrovni pro malé drony, které jsou um, řízeny eh, z terénu, aby se tedy vědělo, jaká je situace za rohem nebo za kopcem, ale také to platí pro strategickou úroveň eh, pro eh, drony dlouhého dosahu. Dnes pozorovat telské satelity eh, nemohou eh, zajistit trvalou, eh, trvalou, trvalé sledování. Takže jedná se hlavně o dva prvky. Schopnost evropských ozbrojených sil završit efektivně své mise a za druhé schopnost evropského průmyslu navrhnout, produkovat a udržovat tyto systémy spolehlivě a e, ekonomicky únosně. Z hlediska rozvoje těchto e, dovedností drony slouží tedy pro bezpečnost a obranu a mo- můžeme je rozdělit do tří kategorií. V první kategorii máme takzvané mini drony, velmi malé a v této kategorii existují konkurenceschopné trhy v Evropě díky eh, spoustě soukromých investorů. Jsou to zejména malé, středně velké podniky, které vyvíjejí tyto systémy a v podstatě jde o civilní trh, který rychle roste a samozřejmě armáda z toho těží, jsou to vlastně hotové produkty z regálu, tak říkají, které potřebují jenom drobné úpravy pro použití. Ministerstva obrany e, se e, většinou rozhodují pro e, národní zakaz nebo výběrová řízení a mm, výběry pak jsou poměrně omezené. Druhá kategorie se týká taktických dronů, tady hovoříme o systémech, které mají, o, mají drhší, delší ehm, výdrž nebo trvanlivost, mohou letět několik hodin a jsou také dálkově řízeny. Ehm, v této oblasti v Evropě neexistují žádný kooperativní vývoj, ale několik členských států uvažuje o obnově anebo o nabití takovýchto eh, systémů a, a dovedností a proto se domníváme, že společné pořizování na základě harmonizovaných vojenských potřeb několika členských států by určitě bylo smysluplnou alternativou. A třetí, poslední kategorie je vlastně typ eh, dronů na vysoké úrovni, sloužící zejména eh, pro vojenské účely. Jsou to poměrně velká letadla, která eh, vydrží ve vzduchu více než 24 hodin ve výšce asi 15 kilometrů, což je eh, velmi rozsáhlý komplexní systém. A v této kategorii dnes počet operačních systémů je velmi omezený. Máme méně než 30 eh, systémů středního a dlouhého eh, doletu. Většina z nich se vyrábí v USA a v Izraeli. A pokud eh, jde o bojové drony a drony té vysoké nadmořské výšky se v Evropě nevyrábějí. Ale jsou zde projekty jednak v rámci NATO, v rámci programu AGS, kde se eh, toho času pořizuje pět takovýchto globálních systémů eh, eh, od USA, budou hm, provozovány z Itálie a dále existuje bilaterální projekt mezi Spojenými, Spojeným královstvím a Francií hm, vyvinout společný bojový dron s určitými parametry a dále existuje evropský projekt podpořený Evropskou obranou agenturou pro vývoj těch eh, dronů eh, určených eh, pro provoz v velkých výškách. Rozhodla o tom Evropská rada v roce 2013 a je to jedna z priorit evropského plánu pro kapacity um, vojenského rázu. Takže cílem tohoto projektu je uh, mít tyto uh, drony v provozu kolem let 2015 um, pardon, 2025. Napřed uh, samozřejmě je nutno dosáhnout operačních potřeb, ale také jde o nutnost posílit evropskou evropskou průmyslovou základnu. My máme eh, všechny potřebné dovednosti a schopnosti k tomu, ale je zapotřebí eh, vlastně eh, tyto jednotlivé prvky sloučit mm, mm, počínaje velkými podniky, systémovými integrátory až po malé a středně velké podniky, tak abychom vytvořili konkurenceschopný dodávkový řetězec eh, v Evropě a musíme také naplnit několik faktorů úspěšnosti. A mm, to je jádro vlastně aktivit Evropské obrané agentury. První faktor úspěchu v tomto ohledu je harmonizace maximálně možná napříč eh, členskými státy, které o to mají zájem, vojenské požadavky, harmonizovat vojenský, vojenské požadavky. Dále musíme vyvinout společné pochopení pro to, jak tyto schopnosti eh, budou mm, nasazovány, jaké informace by měly sbírat a zpracovávat, jakým standardům mají dostat uh, aby byly tedy v rámci koalice použitelné. Za tímto účelem jsme v roce 2013 eh, uskutečnili několik setkání s zástupci členských států a vytvořili jsme mm, eh, společný dokument, eh, mm, takzvané společné vojenské potřeby. A vznik vznikla také sada operačních scénářů, abychom tedy mm, identifikovali, kde tato zařízení mohou podpořit mise Evropské mm, služby vnější činnosti. Už máme sedm členských států, které připravují společný přístup k výcviku eh, pilotů a provozovatelů těchto bezpilotních letadel. Na základě eh, této harmonizace mm, eh, existuje další faktor úspěchu a to je v tom, aby Eh, skupina členských států byly, byla ochotna investovat z národních rozpočtů a know-how eh, k podpoře vývoje takovéhoto budoucího systému. To by měl být takový eh, stěžení tým. Německo, Francie a Itálie se zatím v květnu letošního roku v Bruselu zavázali a podepsali záměr zahájit studii definiční eh, s rozpočtem 60 milionů eur, aby eh, tedy nakročili tímto směrem. Existuje tedy už tento stěžejní tým členských států, který by měl být hnací silou eh, toho projektu ale aby ten systém byl ekonomicky životaschopný, tak v další fázi bude zapotřebí zapojit do toho další členské státy a to je také faktor úspěchu. Totiž, abychom zachovali tu evropskou dimenzi projektu. Jak je zapojit tyto další členské státy? Na straně poptávky, ale také dodávky Mm, to ještě musíme diskutovat a Evropská obraná agentura tady bude hrát podpůrnou roli. Co je jisté, je to, že konkurenceschopnost programu musí být posílena a nikoli oslabena zapojením dalších partnerů. Vysoká úroveň konkurenceschopnosti té konečné kapacity musí být vlastně klíčovým motorem celého projektu. Během nadcházejících dvou let ta definiční studie svede dohromady experty eh, ministerstev obrany eh, Spojeného království a eh, dalších zemí, ale také ozbrojených sil, abychom tedy nastartovali vývoj tohoto systému do roku 2025. Při této příležitosti se bude řešit celá řada eh, témat, například možnost navýšení projektu, možnost eh, zahrnout do něj další eh, aspekty, schopnost čelit kybernetickým útokům. To všechno jsou témata, která budou řešena a také finanční stránka věci. Půjde také o úroveň bezpečnosti celého systému. To je tedy oblast, kde Evropská bezpečnostní agentura nebo obraná agentura již celou řadu let pracuje, spolupracuje se členskými státy a myslím si, že této spolupráce bude tento projekt těžit. Dále půjde o zapojení tohoto systému do leteckého projevu a možnost zapojit ho tedy do konceptu Single European Sky, jednotné evropské nebe. Když jsme připravovali tuto integraci, tak jsme spolupracovali s komisí, s podnikem Cezar, s Evropskou agenturou pro leteckou bezpečnost, s Eurocontrol, s NTEM, to znamená se všemi zúčastněnými eh, partnery. Samozřejmě, že eh, naše činnosti týkající se Single European Sky se, eh, jdou dál, netýkají se pouze dronů, bezpilotních letadel. Komise i další Zúčastněné strany se snaží o několik cílů. Za prvé se snažíme o to, abychom měli evropský regulační rámec, tak abychom tedy mohli eh, používat tento projekt jako eh, referenční bod. Druhá věc, chceme nabídnout technická řešení, tak abychom mohli dostat bezpečnostním požadavkům tohoto regulačního rámce a kromě toho v EDA máme několik projektů, které probíhají, které se týkají technických bezpečnostních otázek a které jsou financovány eh, přímo skupinou členských států. Je jisté, že pokud tedy máme splnit tyto technologické stavební bloky a ten regulační rámec včas, tak abychom tedy mohli dokončit tu počáteční rozvojovou fázi, že to je tedy klíčové pro eh, celý úspěch projektu. Nezáleží to pouze na EDA, záleží to, ta, to také na členských státech a na všech zúčastněných e, stranách v oblasti zboží dvojího užití. A konečně poslední bod. Rád bych zdůraznil, že politická podpora, silná a trvalá politická podpora této věci je stěžejní. Jen díky tomu to může být korunováno úspěchem. Ta, té podpory se nám v tuto chvíli dostává, bylo to jednoznačně řečeno na nejvyšší úrovni, prohlásila to Evropská rada a pro nás je důležité, abychom eh, si tuto podporu udrželi až do konce, do samotného konce tohoto projektu. Děkuji, to, to, tolik můj úvod. Děkuji. Eh, a nyní pan Alen Alexis z generálního ředitelství GROW Evropské komise. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za pozvání k diskusi o dronech. Já se spíše budu zabývat těmi politicko-průmyslovými aspekty. Ale samozřejmě drony nelze oddělit ani od těch militárních, vojenských otázek. Budu tedy hovořit eh, o obou oblastech. Chtěl bych se především zabývat třemi aspekty. Za prvé dopadem, možným dopadem a využitím eh, dronů eh, v průmyslové oblasti, dále pokud jde o výzkum a třetí oblast se bude týkat výzev, které drony představují jak pokud jde o začlenění dronu do leteckého provozu, tak také pokud jde o přípravnou činnost, kterou jsme zahájili v oblasti obrany. Pokud jde o ten první aspekt, potenciál dronů je v zásadě dobře znám. Drony jsou tedy nepilotovaná eh, letadla a mají poměrně fantastický inovační potenciál. Stačí se podívat na civilní použití dronů, které se každý den dále rozvíjí. Uvedu několik příkladů. Jde o například o využití pro fotografování v zemědělství, eh, sítě v Evropě. Je zajímavé, že v některých státech jsou největšími uživateli dronů železniční podniky, které tím vlastně kontrolují železniční sítě nebo jde o elektrické distribuční společnosti, které tím vlastně také provádějí kontrolu rozvodných sítí. Takže to se rozvíjí velice úspěšně. Tyto e, činnosti velice často poskytují malé a střední podniky, které jsou velmi inovativní a také e, přispívají k poskytování pracov, k tvorbě nových pracovních míst. Pokud jde o ty obchodní aspekty, jak e, kolega připomněl, drony ve vojenské oblasti jsou používány již několik desetiletí a v podstatě v té vojenské oblasti vznikly ty inovace, které jsou v současnosti užívány v oblasti civilní. V podstatě ty eh, podniky často používají transformované vojenské drony, které jsou potom překonstruovány tak, aby šly využít civilně. Několik čísel. Celkový světový trh je odhadován na 7 miliard euro, pokud jde tedy o výrobu a používání dronů, ale 80 eh, z toho je v oblasti vojenské. Pokud se podíváme na ten vývoj v nadcházejících deseti letech, tam se předpokládá, že až o 25 vzroste ten civilní trh, což má samozřejmě potenciálně velice pozitivní eh, dopad na hospodářský rozvoj a tvorbu pracovních míst. Jednak eh, v oblasti letectví, ale také celkově v oblasti technologií. Taková trošku negativní eh, věc je, že většině trhu dominují americké a izraelské podniky, které v minulosti se těšily té vojenské eh, podpoře, to znamená, že ty drony, které byly vyvinuty pro vojenské účely, nyní o to snáze jsou používány v té civilní oblasti. Pokud jde o budoucí vývoj více než 60% v oblasti dalšího rozvoje dronů by rovněž se mělo odehrávat eh, ve Spojených státech. Nicméně určité úspěchy máme i zde v Evropě. Hlavní aktéři leteckého průmyslu investují již celá desetiletí do vývoje dronů. Máme také určité taktické prototypy eh, těch eh, dronů Mile. Eh, také máme například určité prototypy od společnosti Dassault nebo od Airbusu. Nicméně, bohužel musíme konstatovat, že tyto konkrétní eh, pokusy nevyústily v nějaký rozvinutý průmyslový program. Což znamená, že abychom se utkali v budoucích deseti letech s tou výzvou, musí evropský eh, průmysl eh, vypracovat nějaké společné propojující projekty, které musí podpořit státy, a které by měly vyústit eh, v nějaké podstatné průmyslové programy. Takovým, takový první krok byl učiněn v roce 2013, když Airbus, eh, Daso a Alinea se eh, rozhodli společně vybudovat dron té druhé, ten Mile, jak si šlo by o dron druhé, té budoucí generace který by mohl být eh, využíván i pro eh, militární vojenské účely. Eh, v současnosti je na to určeno asi 70 milionů euro a mělo by to být dokončeno do roku 2020. Mohly by se samozřejmě k tomuto investičnímu projektu připojit i další země. Pak je zde další příklad Future Combat Air System, tam jde o projekt Spojeného království z června roku 2014. Mělo být o bojový dron. A ta přípravná fáze by měla být dva roky. Studie, tedy ta studie proveditelnosti by měla trvat dva roky a v roce 2017 by měla být připravena demonstrační fáze a první definitivní dron by měl být eh, sestaven až v roce 2030. To ukazuje, že je třeba skutečně plánovat to dlouho dopředu a co nejrychleji s těmi projekty přicházet, protože ta doba na výzkum a vývoj je vždy velice dlouhá. Zde skutečně hovoříme o tom finálním dronu až v roce 2030. Kolega eh, Marty již o tom hovořil a já to tedy také zmíním, je třeba začlenit drony do evropského leteckého prostoru. V březnu tohoto roku při příležitosti konference, kterou zorganizovalo lotyšské předsednictví, jsme sepsali takzvanou eh, Ryšskou deklaraci, která umožní postupné začlenění všech eh, kategorií dronů do evropského leteckého prostoru a komise využije návrhu na přeskum základního nařízení EASA, které by mělo být přijato na konci tohoto roku, aby navrhla rozšíření kompetencí Unie na všechny civilní drony, včetně těch na, eh, nad 250 kg, protože v současnosti je ta míra 250 kg a měla by tedy eh, stanovit určité základní požadavky pro drony, především pro ty malé. V červenci tohoto roku, jak víte, se zveřejnila konzultační dokument. Na základě tohoto dokumentu do konce tohoto roku předloží eh, návrh podrobného regulačního přístupu na základě možných provozních rizik pro jednotlivých kategorií dronů a tento přístup bude od začátku příštího roku sloužit jako základ pro vypracování prováděcího nařízení, které by mohlo být eh, přijato poté, co bude přijato nové nařízení upravující činnost EASA. Takže to je takový plán na další roky. A potom ještě jedna věc, na kterou bych chtěl upozornit. To je činnost komise týkající se přípravných akcí v oblasti obrany. Tam opět spolupracujeme s Evropskou obranou agenturou a komise zde připravuje plán financování výzkumu a vývoje. Jde o přípravnou činnost, po které bude následovat eh, to druhé stádium, to znamená to samotné stádium výzkumu, ale je zde tedy ještě ta přípravná fáze, eh, ve které spolupracujeme se zástupci průmyslu a členských států. Paní komisařka rovněž eh, sestavila skupinu osobností, které provádějí úvahy Eh, již tedy v době té přípravné fáze, ale i pokud jde o ty další kroky. Když jsme také navázali kontakty s některými členskými státy a eh, ty projevili tedy zájem účastnit se již té přípravné fáze. V únoru by ta skupina osobností měla přijít s výsledky svých úvah, měla by tedy Eh, zhrnout své úvahy ve zprávě, která bude předložena komisi a poté v letech 2017 až 2019 bude tedy probíhat ta přípravná fáze a potom připravíme další kroky, včetně podstatných prostředků na financování výzkumu. To je tedy vše, paní předsedkyně. Thank you. No, now I... Děkuji. A... Děkuji a nyní bych zahájila debatu. Prvním řečníkem je pan Gáler. Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že jste právě eh, nadhodil téma eh, té přípravné fáze, eh, tak mm, tady vidím skutečně konkrétní návaznost mm, na přípravu. Existuje studie nadace pro politiku a vědu a tam se praví, že toho času existuje asi 70 nekoordinovaných paralelních snah o vývoji dronů v Evropské unii. Ten poslední, ta poslední Euromail iniciativa Spojeného království Itálie a Francie, myslíte, že um, přispěje ke koordinaci a kooperaci, anebo to e, e, není způsobilé k tomuto cíli. Dále, jaká je spolupráce mezi EDA a EASA, e zejména pokud jde o vojenské a civilní drony a jejich integraci. My máme NATO 5, HOK, UK, France, Combat Demonstrators a RPS od EDA. Takže jaká je kooperace mezi EDA eh, e a EASA? E Já mám tu naivní představu, že všechno, co je společné, vše, co se týká civilního i vojenského současně, může EASA připravit a to, co je vlastně eh, tou vojenskou nadstavbou, to dodá eh, Evropská obrana agentura. Je to správný pohled na věc. Samozřejmě i ve vojenské oblasti existují snahy eh, vše vybudovat od píky, ale když máme pouze jeden vzdušný prostor nad sebou, tak eh, laickými, laickýma očima eh, viděno si myslím, že můžeme postupovat koordinovaně EASA a EDA. my jsme se v rámci Horizontu 2020 zabývali civilním výzkumným programem a vzhledem k dvojímu užití dronu se chci zeptat, zdali eh, komise podporuje civilně vojenský výzkum v oblasti dronů. Děkuji, nyní má slovo pan Kan. Děkuji, paní předsedkyně. Já jako like, když naslouchám informacím eh, odborníků, tak je jasné i mně, že eh, výskyt dronů se stále zvyšuje co eh, děláte eh, pro eh, zachování soukromí, utajení a tak dále, protože je jasné, že drony navádějí k tomu, aby se používaly stále více a aby zasahovali i do soukromí nezbytně. Druhá otázka. Nedávno jsme se to zvěděli, že Británie používá technologii dronu a e, zabila v Syrii dva britské džihadisty e, jak to zapadá do mezinárodního práva, jak to vidíte vy a e, jakou možnost uvážení nebo rozhodování máme v rámci spojenců, abychom zajistili, že náš postup a pravidla postupu budou zapadat do mezinárodního práva. Děkuji. Pan Eller má slovo. Děkuji vám za účast oběma a já bych eh, chtěl ještě jednou trošku zmapovat situaci. To, co mě udivuje na eh, celé diskusi, je, že eh, se díváme daleko do budoucnosti, ale v rámci bezpečnostně výzkumného programu eh, civilně vojenského charakteru jsme již mohli zahájit s výzkumným programem ohledně schopnosti dronu integra, integrovat je do evropského vzdušného eh, prostoru. Izraelské americké eh, drony se používají v cizím prostoru ale i na domácím území, například v Texasu. Nad eh, těmito programy ale eh, vysí hrozba, že skutečně eh, je nelze používat v evropském vzdušném prostoru. Takže otázkou je, že jsme vlastně v rámci bezpečnostního programu mohli již nyní usilovat o strukturované využití eh, eh, eh, těchto zařízení. Komise, která vůbec Eh, nepředložila bezpečnostně výzkumný program, mm, eh, nepředložila ani žádný program pro vojenské použití. A co mě udivuje je to, že program DG Industry a DG Grow se přesunul do DG Home, takže mm, nyní máme tři až čtyři příslušná generální ředitelství, což věc ani neznesna, neusnadňuje, ani eh, ji nečiní úspěšnější. Takže moje otázka je, Eh, máte nějakou strukturovanou představu o tom využít to, co je dnes již k dispozici, protože my stále hovoříme o budoucnosti. Druhá otázka. Dosud eh, byl apetit eh, zbrojního průmyslu nevelký, pokud jde o evropské zbrojní projekty, protože se to pokrývalo mezinárodními nebo nadnárodními programy, zatímco evropské programy zejména v oblasti vzdušného prostoru, byly nahlíženy s velkou opatrností. Pouze když došly národní e, peníze, tak e, jsme se uchylovali k těm evropským možnostem. Takže otázkou je, jaká e, existuje motivace v rámci průmyslu z těch nadnárodních evropských programů vystoupit a zamířit se spíše na evropské programy. Jaký to, jakou to má výhodu? kromě výhody a naděje, že z evropského rozpočtu eh, lze získat více prostředků než národních. A další otázka, eh, dimenze. Bezpečnostně výzkumný program má zhruba 1,7 miliard eur o něco méně snad po eh, krácení. To jsou zhruba eh, náklady na vývoj eh, projektu typu transportéru Airbus. O jakých rozměrech vlastně hovoříme? Já si představuji, že už dnes bychom mohli mít společnou technologickou iniciativu, Mohli bychom vytvořit společnou technologickou základnu pro drony. Ostatní aplikace přesahují tuto vývojovou úroveň. Ale to vše selhává, protože průmysl na to nemají chuť, členské státy také ne. Ale tady je také otázka rozpočtu. Eh, Clean Sky, tedy velký program budoucnosti, má objem asi 3 miliard eur. V jakých dimenzích byste vy odhadovali finance na eh, projekt dronů a zejména dovedli byste si představit, a to už by bylo reálné dnes, s prostřednictvím eh, iniciativy společné technologie vyvinout eh, tu technologii platformy a ty civilní a vojenské aplikace doplnit až v dalších vývojových stupních. Takže otázka je poněkud strukturovaná. Všichni se upínají k budoucnosti, zatímco současnost je poněkud nestrukturovaná a navíc eh, nedochází k využití ani těch financí, které již k dispozici jsou. Děkuji, paní Gomeš. Uh, my questions. Moje otázky se týkají spojení mezi civilním užitím dronů a, a pr- projekty, projekty tedy, eh, ve kterých jsou používány drony a vojenskou, vojenským užitím a bezpečnostní implikace, které to má. Myslím si, že civilní užití zatím není regulováno. Objevil se pokus tak učinit, Nicméně zatím eh, nejsou dostatečně formulovány bezpečnostní implikace, které to má. Bez toho, aby civilní užití dronů bylo jasně regulováno, nebudou tu pobídky pro eh, další rozvoj. Eh, ve stavebnictví kvůli problémům se certifikáty a tak dále. Další otázka eh, zní takto. My jako Evropská unie mlčíme k užití dronů naprosto nelegálním vražedným způsobem, tak jak eh, se to nedávno stalo ve Spojeném království. Nejde o technologii jako takovou, ale jde o použití technologie k cílenému eh, zabíjení. Eh, v tomto případě šlo o zabití státních příslušníků Spojeného království. Můžeme tváří v tvář tomu mlčet? potom, pokud, tak, pokud budeme čin, eh, mlčet, tak eh, mohou teroristé se chovat podobně. Děkuji. Pan Bohdan Zdrojevský, prosím. Ano. Nejprve bych rád řekl, že jsem z toho získal dojem, že z drony je to podobně jako internet, s internetem. Vyvíjejí se tak rychle, že právní předpisy je, jim nestačí. Právní předpisy za nimi zaostávají. My v Polsku máme v tuto chvíli předvolební boj a já jsem byl překvapen tím, že i drony byly v rámci tohoto předvolebního boje využity. Rád bych vyzdvihl dvě věci. Rozvoj dronů je naprosto nejistý. Jejich použití k civilním účelům je tedy ne, například policie může kontrolovat silniční provoz, můžeme díky nim hledat ztracené turisty v horách. A nebo je můžeme atraktivním způsobem použít ve stavebnictví. Ale jsou, jsou s tím zpěty určité negativní dopady. Evropě existuje takřka 100 iniciativ, pokud jde o eh, právní úpravy v jednotlivých členských státech a někdy je to tak, že se ty eh, iniciativy překrývají, že duplicitně probíhají ve více členských státech. Eh, myslím si, že ta 51 kilogramová hmotnostní váhová hranice je eh, poměrně sporná, protože si musíme uvědomit, že někdy se může jednat o eh, těžké materiály a myslím si, že pokud by se vyvinuly materiály, které by byly lehčí, tak by ne, nebylo těžké tuto hranici dodržet. Majitelé těchto dronů jsou povinni je nechat označit, tak aby je bylo možno eh, pohánět k zodpovědnosti, pokud by ty drony použili nelegálním způsobem. tuto chvíli se hovoří o možnosti, že by pachatelé trestní, trestné činnosti mohli být usvědčeni právě na základě dronů. Já si myslím, že to je sporné. Galileo a podobné e, navigační satelitní systémy mají i jiné eh, státy, například eh, Čína, Rusko, USA. Nicméně tyto systémy mají vojenský charakter. To znamená, že se ptám, do jaké míry tyto evropské civilní satelitní systémy je možno použít ke kontrole bezpečnosti. A tady, tady hovořím i o dronech druhé a třetí kategorie. A nyní ještě poslední poznámka, která je e, pro mě velmi důležitá. Pokusím se e, z toho vytvořit otázku. Zajímalo by mě, jak to vypadá s rychlým použitím dronů ze strany teroristů rád bych upozornil na nedávné incidenty. Jak to vypadá eh, s dohodou členských států Evropské unie, pokud jde o uplatňování eh, právních předpisů, které by ale musely být přijaty velmi rychle, rychleji než do posud. Eh, kromě toho bych se rád zeptal, jak to vypadá s možností, že užitel, uživatelé dronů by museli být registrováni protože je to konec konců technika a technologie, která může představovat hrozbu pro civilní leteckou dopravu. Děkuji. Děkuji, pan Kuso. Děkuji, paní předsedkyně. Mám otázku. Pokud jsem to správně pochopil, tak pomocí těch programů bychom chtěli vystavět strategické drony. A já se chci zeptat, proč ne také ty taktické? Myslím si, že když už eh, spouštíme takto obrovský program, tak by se to mělo týkat eh, také dronů taktických, protože těch strategických asi ty naše armády nebudou mít tolik a myslím si, že by mnohem více mohly využít ty uh, taktické a tam také jde o to, aby ty drony mohly eh, tankovat za letu, jsou zde určité izraelské technologie a to je třeba využít. Potom bych eh, chtěl vědět, které přesně eh, země budou na ten výzkum přispívat a jaké, o jaké drony usilujeme. Chceme tedy ty strategické, chceme ty, které eh, jsou schopny vykonávat eh, dohled, kontrolu, to mne zajímá. A také samozřejmě si myslím, že bychom měli vypracovat legislativu, která by kontrolovala užívání eh, dronů tak, aby nebyly využívány k činům, které si stojí mimo zákon. Děkuji. Pan poslanec Zdrojevský mi v podstatě vzal slova z úst. Já jsem se totiž také chtěla zeptat na ty právní aspekty. A na druhou stranu mne zajímá také reálná situace, pokud jde o používání dronů, které mají, obsahují určité nebezpečí, že budou využívány k nekalým účelům a zajímá mě, jakým způsobem proti tomu Evropská unie může bojovat. Ještě bych se chtěla zeptat na jednu věc pana Alexise. Zajímá mne spolupráce s Eurokontrolem v této oblasti. Mám na mysli spolupráci která by zamezila tomu, aby drony narušovaly letecký provoz. Ještě pan Schofhauser se hlásí, prosím. Já se omlouvám, že jsem se že jsem přišel pozdě a nemohl jsem si vyslechnout to, to co jste říkali v úvodu. Já jsem pracoval u DASO, ale už, jsem, eh, už je to dlouho, co jsem odešel, takže nevím přesně, jaká je tam situace, protože už tam deset let nejsem. A drony mne velice zajímají. Otázka kontroly je důležitá, ale já se chci zeptat, kolik máme v současnosti evropských programů? Kolik prostředků tomu věnujete vy? Možná, že jste na to již odpověděli, já jsem bohužel zde nebyl. Pro mě skutečně je důležité, eh, poukázat na ty prostředky, protože to je velice důležité ve vojenském výzkumu a vývoji. My jsme eh, se svého času zahajovali program Neuron, takže vím, o čem to je a zajímalo by mě, zda podle vás ty prostředky jsou dostatečné. A také se chci zeptat na ten celoevropský program. Já jsem o tom hovořil na ITRE a tam v podstatě u Airbusu se ukazuje, že není příliš efektivní spolupráce například francouzských a německých vědců. Uh, takže eh, my jsme například eh, letadlo Rafale vybudovali sami, jakožto Francie. Chci tím prostě říct, že za každou cenu propagovat tu evropskou spolupráci, že to nemusí nutně vést k těm nejlepším výsledkům. Samozřejmě může, ale není to vždy zárukou toho, že to bude mít to skutečné výsledky. Děkuji. Myslím si, že většina vašich připomínek a otázek šla na pana Alexise. Takže nejprve bych se obrátila na vás, pane Alexisi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za položené dotazy. Pokud jde o ty spíše vojenské aspekty, tam přenechám slovo panu Martimu protože to nespadá pod naše kompetence, tedy kompetence Evropské komise. Pokud jde o spolupráci EDA a EASI, to je také na panu Martim. Já k tomu mohu říci, že spolupráce mezi komisí a EDA funguje především pokud jde o ty přípravné práce. A ta spolupráce funguje dobře. Máme pracovní skupinu, které se účastní naši kolegové z agentury a tito kolegové mají odborné zkušenosti, které v té přípravné fázi potřebujeme. Takže ta spolupráce funguje velice dobře a my samozřejmě zajistíme, aby fungovala i při realizaci té přípravné fáze, protože bez toho nedosáhneme výsledků, které si přejeme. Pokud jde o ty jednotlivé iniciativy, které probíhají, ať jde o bilaterální či trilaterální iniciativy, je pravda, že v současnosti takovéto iniciativy jsou, jsou třeba mezi dvěma státy, třemi členskými státy. My bychom právě díky té přípravné fázi chtěli postupně určitým způsobem vše více koordinovat na evropské úrovni. Určitě nemůžeme dělat zázraky, nestane se to přes noc, nicméně tím cílem je skutečně postupně určitým způsobem komunitarizovat to úsilí, tedy zajistit, abychom se účastnili na té úrovni celé Evropské unie, tak aby nedocházelo například ke zbojování výzkumu na jednom projektu, protože toto riziko zde je. Ale ještě jednou, myslím si, že na vše je třeba mít dostatek času. Pokud jde o ochranu soukromí při používání především civilních dronů, to je závažný problém. Proto se chceme na řešení tohoto problému podílet a chceme navrhnout rozšíření kompetencí EASI, které jsou v současnosti omezeny právě na těch 150 kg, pod tento respektive nad tento limit eh, již žádné pravomoci nemáme, proto chceme toto změnit a předložíme také příslušný návrh, abychom eh, mohli upravovat u to oblast nad 150 kg, protože v současnosti ta legislativa se týká tedy těch eh, dronů pod 150 kg, to jsou ty, které třeba vidíte, jak vám letí nad zahradou nebo nad bazénem a v některých státech to skutečně není nějak upraveno. Takže tam ten problém s ochranou soukromého života je a my ho musíme nějak řešit. Důležité ale je, abychom jste získali eh, to pověření od členských států. Pokud je o ten strukturovaný civilně vojenský přístup, ano, to je jasné. Jak jsem řekl v úvodu, to je Toto je oblast, kde nemůžeme oba aspekty oddělovat, ten civilní a ten vojenský. My musíme zajistit jakási křížené eh, financování obou těchto proudů, toho vojenského i toho civilního. I když samozřejmě potom ta eh, vyústění budou různá. V současnosti se na všem podílejí tři generální ředitelství uvnitř komise. Můžeme to vidět jako problém nebo jako jakési obohacení, které umožňuje zahrnout eh, do toho různé přístupy, různé úhly pohledu. My se snažíme samozřejmě tu koordinaci zajistit. A myslím si, že díky té probíhající eh, práci se nám nakonec podaří dát něco společného na stůl. Pokud jde o tom, že evropský eh, průmysl by měl využívat evropských programů, tak je pravda, že až dosud v oblasti obrany i v oblasti civilních dronů evropský průmysl byl jaksi převážně ten, tím národním. Myslím si, že to je z těch historických důvodů, také z důvodu důvěrnosti, z důvodu toho, že společnosti ne nutně jsou připraveny sdílet nějaká podnikatelská tajemství a také samozřejmě z toho důvodu, že eh, často tím hlavním klientem těchto společností je právě daný stát. My si ale myslíme, že i v této oblasti dojde k vývoji, Prostě proto, že když se podíváme na rozpočty, na vývoj a výzkum v členských státech, tak ty všechny klesají, protože si utahujeme opasky a proto bude asi v budoucnosti třeba, aby více do toho přispívalo právě Evropské společenství. My tedy nechceme členským státům eh, zakazovat to financování výzkumu a vývoje. Samozřejmě členské státy v tom musí nadále pokračovat, ale Evropské společenství by to mělo doplňovat, protože ty komunitární zdroje jak víte, také budou omezeny, takže musíme to úsilí spojit. My si myslíme, že můžeme přitáhnout zástupce evropského průmyslu. Máme i v rámci té přípravné fáze se zástupci průmyslu kontakty a jakmile budeme schopni předložit něco skutečně atraktivního, tak si myslím, že evropský průmysl přijde, že o to bude mít zájem. Samozřejmě ale také musíme v této oblasti zůstat určitým způsobem skromní. Nesmíme se snažit o spolupráci s 20 podniky ve 20 členských státech. V té první fázi, pokud se nám podaří zajistit spolupráci několika podniků, v několika v menším počtu členských států na jednom konkrétním projektu, tak to bude taková první etapa, která bude odpovídat také povaze té přípravné fáze. Ale samozřejmě nemůžeme čekat, že získáme koncentus od 28 členských států. Proč civilní použití není dosud upraveno legislativou? Není to proto, protože my prostě nemůžeme zasahovat do té oblasti nad 150 kg. Takže potřebujeme rychle získat tuto pravomoc. Pokud jde o vojenské využití, tam to nechám na panu Martim. Pokud jde o označování dronů, ano, my se nad touto otázkou zamýšlíme, protože jde o výrobky jako každé jiné. Musí mít možnost pohybovat se na volném trhu, samozřejmě s určitými omezeními. Takže nějak nevylučuji možnost, že předložíme návrh, který se bude týkat eh, jaksi toho aspektu výrobku. Nikoli pouze používání, ale toho, že jde o běžné výrobky. A to, to je, myslím, vše, na co jsem měl odpovědět. Ještě k té spolupráci s Eurokontrolem a využívání společného evropského nebe. Ano, to je naprosto zásadní problém, když diskutujeme s kolegy z ESI a když oni předkládají návrhy v oblasti těch eh, dronů pod 150 kg. Nicméně, až budeme v té oblasti nad 150 kg, tak tam samozřejmě budeme s Eurokontrolem muset spolupracovat, protože kolegové z Eurokontrolu v tom mají bohaté zkušenosti a pohybují se v, v té problematice každý den. Pokud jde o ty probíhající programy, tak eh, zde nemám bohužel odpověď, ale pokusím se to vyhledat a skontaktuji vás později. To myslím jsou asi ty hlavní věci, které se eh, týkaly dronů a vnitřního trhu. Děkuji. Eh, Děkuji. A nyní prosím pana Martyho, aby se ujal slova. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, pro doplnění některých eh, vojenských aspektů. Za prvé, pokud jde o počet programů, myslím, že musíme diferencovat mezi těmi třemi kategoriemi, které jsem v úvodu zmínil. Existuje velmi plodný eh, konkurenceschopný trh eh, pro malé drony. To ale neplatí pro ty velké a komplexní systémy. Zavádějící možná eh, trochu je to, že v tom segmentu středního a dlouhého doletu došlo již k několika pokusům o kooperativní programy zatím tedy mm, ale různé tyto snahy selhaly. Jedná se tedy o sled iniciativ než několik iniciativ rozvíjejících se stejným směrem e, ve stejném čase. Takže zatím e, Máme tady určitý nový vývoj eh, velkých vojenských systémů, ale tady pouze dvě iniciativy. První je bilaterální, Španělsko a Spojené království, jedná se o vojenské letouny a druhá iniciativa je ta Evrops, jsou ty evropské systémy středního a dlouhého doletu a to e, zatím zahnuje tři členské státy Francii, Německo a Itálii. A to je ta iniciativa, která vykazuje onu evropskou dimenzi, e, o které jsem hovořil a na kterou kladu důraz. Myslím, že naší prioritou v rámci Evropské obrané agentury je maximálně podpořit tyto programy, respektive tento program, aby byl úspěšný a aby neselhal tak jak selhaly ty předchozí pokusy. Pokud jde o spolupráci mezi EDA a Evropskou agenturou pro leteckou bezpečnost, e, tady máme již velmi e, dlouhodobé společné aktivity a cílem je na vojenské straně e, vojenské letouny nejsou certifikovány a jsou ale my se snažíme v rámci EDA harmonizovat napříč členskými státy společné eh, odkazy, reference, společné standardy, tak, aby ten přístup eh, k vojenským letounům byl stejný a účinným způsobem právě je využití civilních procesů, které zde již fungují. Takže nejde o to, aby EASA certifikovala vojenské Letony, ale jde o to, abychom ty dva světy co nejvíce k sobě přiblížili, ten vojenský a civilní, tak aby ten vojenský, to vojenské odvětví prokázalo, že úroveň bezpečnosti letounů eh, je stejná jako u civilních letounů, protože zanedlouho budeme sdílet stejný vzdušný prostor, takže musíme prokázat, že co do bezpečnosti jsme na stejné úrovni jako civilní letectví. Co se například udělalo pro A4 100? Tady uh, účel byl hlavně civilní a Navíc eh, byly a potom certifikovány ty vojenské parametry členskými státy a eh, vojenským sektorem. Zdali toto bude způsob eh, přístupu k AirPass, to se ještě neví, ukáže to čas, ale každopádně se v této chvíli snažíme harmonizovat přístupy těch aktivních členských zemí, respektive napříč celou Evropskou unii. To znamená ten přístup ehm, k vývoji těchto eh, letounů. Dále jste se ptali na to, že spoléháme převážně na americké systémy, pokud je o střední a eh, dlouhý eh, dolet. Ano, to je krátkodobá realita. Několik členských států pořizují americké systémy hotové, protože eh, neexistuje v této chvíli žádná evropská nabídka. A my se to právě snažíme řešit tou evropskou eh, nadnárodní iniciativou. Chceme předložit na stůl, respektive uvést na trh evropská řešení, tak aby členské státy měly možnost eh, výběru a také, aby členské státy měly k dispozici systémy, které vyhovují jejich národním požadavkům, systémy, které jsou vlastně navrženy tak, aby splňovaly jejich vojenské požadavky, ale také bezpečnostní požadavky, požadavky na eh, leteckou integraci, integraci leteckého, do leteckého provozu. To je něco, co hotový pořízený systém eh, ze zámoří eh, vykazovat nemůže. Dále padly otázky na dimenzi dvojího užití. Existuje několik způsobů, jak k tomuto eh, přistupovat. Já alespoň vidím tři. Uh, here we are in a domain where most of the building blocks of uh, uh, um, large RPAS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 Regarding the, uh, the hot question regarding... Pokud jde o tu ožehavou otázku, která se týká postupující militarizace systému, v tuto chvíli je to otázka otevřená, zatím to není rozhodnuto, bude záležet na členských státech. Členské státy o tom budou muset rozhodnout. E, jsou systémy, které tuto možnost mají. Nicméně v tuto chvíli můžeme říci, že eh, žádný ze tří členských států, které jsou zapojeny do tohoto eh, programu, ozbrojené drony nepoužívá. Eh, to znamená, že i to je spjato s otazníkem. Možná, že právě tento faktor bude takovou hnací silou při eh, vytváření budoucích systémů, pokud jde o jejich náklady, eh, možnost vývozu, bude to součást rozhodování. Nicméně to nezáleží na EDA. EDA takováto rozhodnutí nebude eh, nikomu předkládat bude skutečně záležet na členských státech, protože se jedná o nadnárodní investici eh, členských států a proto právě členské státy budou muset o této věci v budoucnosti rozhodnout. To znamená, že to bude eh, aktuální eh, za dva roky, až bude tedy na příslušná fáze definitivního slaďování. A nyní tady přejdu do francouzštiny. Kolik programů tady existuje a jakou, jakým způsobem jsou financovány? Já si myslím, že informace o tom zatím nejsou dostatečné. A nyní o těch potížích, které vznikají tehdy, pokud ty projekty vznikají za vzájemné spolupráce. Já si myslím, že bychom eh, tady měli se eh, snažit o takovou spolupráci a tím se dostávám Eh, další části otázky k finančním prostředkům. Musíme najít tedy eh, eh, vhodné způsoby, jak takovéto projekty realizovat. Jedna z hlavních věcí spočívá v tom, abychom zajistili postupný rozvoj a postupné zapojení dalších členských států, tak abychom Eh, aby tím zároveň neutrpěla konkurenceschopnost projektů. To, je, to tedy bude jeden z hlavních úkolů, které před námi leží. Je to úkol i pro agenturu EDA. Budeme muset najít rovnováhu mezi poptávkou, která poptávkou na straně eh, financujících institucí a eh, užitkem a použitím toho projektu. Musí se toho účastnit důležité, důležité evropské průmyslové sektory. Nejde o to, aby tady docházelo k duplicitám, jde o to, abychom eh, tedy zapojili důležité aktéry v rámci dodavatelského řetězce, eh, aniž by to programu uškodilo. My se tedy snažíme o konkurenceschopnost toho projektu, a to bude mít své místo právě při rozvoji podobných projektů. Gentlemen, I... Děkuji, dámy a pánové. Chtěla bych vám mnohokrát poděkovat eh, oběma pánům za velice široký výklad a také za zodpovězení dotazů členů tohoto výboru. Takže ještě jednou děkuji a my přejdeme neprodlemně k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. Witam częstego gościa eh, podczas posiedzeń. Eh, Vítám mezi námi ctěného hosta. Vítejte na zasedání našeho podvýboru SEDE. Vítám eh, zástupce generálního tajemníka Evropské služby pro vnější činnost, pana Matěje Popovského, který nás bude informovat o neformálním zasedání ministru obrany, které se konalo 2. 3. září v Lucemburku. Pane vyslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Toto uh, zasedání, jako vždy, umožnilo určitou inventuru, která proběhla potom Eh, šlo o reflexy závěrů rady z června a kromě toho šlo o provozní záležitosti tím, že jsme se věnovali především eh, misi UNAFOR MED, ke které se hned dostanu. Eh, bylo to neformální zasedání, to znamená, že nebyla přijata žádná rozhodnutí. Nepochybně měli všichni na mysli současnou uprchlickou krizi, nicméně paní vysoká představitelka řekla, že nechce duplikovat diskuzi, která bude probíhat někde jinde, například na eh, zasedání ministrů vnitra. To znamená, že Eh, ministři se měli eh, tedy soustředit na společnou bezpečnostní obranou politiku. Eh, tak, jak to odpovídá určité tradice, byl tam pan Šus, který zodpovídá za mírové operace a to tedy ukazuje, jak těsné jsou vztahy mezi oběma organizacemi, to znamená eh, NATEM a jak tedy mezi Evropskou unii a NATEM, tak Evropskou unii a OSN. Eh, bylo řečeno, že tady tady je eh, politika vzájemného zvaní, která dobře funguje a je to tedy vztah, který se úspěšně rozvíjí od roku 2003. Pokud uh, hovoříme o OSN, očekáváme, že Evropská unie bude pozvána na summit, který bude organizovat pan, předseda, pan prezident uh, Obama uh, eh, 28. září. Uh, to znamená, že uh, v nejbližších dnech by předseda Evropské rady měl dostat, eh, nebo Evropské, eh, eh, předseda rady měl dostat pozvánku. Pravděpodobně vás nepřekvapí, že ministři měli různé návr- názory, pokud jde o míru ambicí, která se vtělila v ty závěry rady z června. Nicméně určitá kontinuita tu byla Některé výsledky byly pozitivní, ale něco, eh, některá rozhodnutí se tedy táhla již od roku 2013. Za prvé bylo potvrzeno, že se tedy bude eh, pokračovat ve strategické revizi eh, bezpečnostní strategie a vysoká představitelka se tomu tedy věnovala i den poté a chce o tom hovořit jak s Evropským parlamentem, tak s národními parlamenty se všemi chce vést diskuze, eh, tak aby i jejich názory byly vtěleny do té nové strategie. Vede o tom diskuze se členskými státy, eh, účastní se tedy z výboru státních zástupců, setkání velvyslanců. Eh, lhůta je jasná, je to červen roku 2016. A to tedy znamená, že v tuto chvíli začíná velmi intenzivní fáze konzultací. V tomto kontextu někteří účastníci zasedání volali potom, aby tu vznikla jakási bílá kniha o obraně. První, kdo o tom hovořil, byl Michel Barnier, který se e, účastnil jednání jako e, poradce pana Junckera pro obranu, ale řešili to i jiné členské státy, například Nizozemsko, které jako nadcházející předsednická země projevilo velký zájem o tom, abychom se této otázce dále věnovali. Nebyly přijaty žádné závěry, ale bylo velmi zajímavé, že to zaznělo. Je to myšlenka, které se věnuje, nebo věnoval i váš parlament při eh, mnoha příležitostech v minulosti. Myslím si, že by to tedy nemělo nahradit eh, globální bezpečnostní strategii, ale určitě je to věc, které bychom se mohli eh, věnovat, mm, pokud o to bude zájem. A nyní se pojďme podívat na tu iniciativu, která se říká Train and Equip opírá se to o společné prohlášení vysoké představitelky a komise, pokud jde o eh, bezpečnost eh, krátce se tomu říká Tray and Equip, ale v podstatě je to eh, stejná iniciativa. Jde o to, abychom pomohli našim partnerům tak, aby byli schopni eh, zvládat krizové situace sami a abychom tedy eh, identifikovali oblasti, kde vznikají problémy, kde z nějakých důvodů nejsme schopni intervenovat, například tím, že tedy poskytneme vybavení bezpečnostním složkám. My jsme tedy o tom diskutovali i s vámi v minulosti a v tuto chvíli se posouváme k prováděcí fázi. SVČ e, se tedy obrátí na členské státy v nadcházejících týdnech a představí akční plán, plán práce. E, kromě toho jsou tu některé navazující kroky, které vyplývají ze sdělení. Za prvé, vypracování společného evropského rámce pro reformu bezpečnostního sektoru. Tuto, tento rámec bychom měli představit počátkem roku 2016. Kromě eh, toho jedno, jeden ze závěrů sdělení bylo to, že eh, eh, SVČ a komise se budou věnovat tomu, aby vznikly tedy vyhrazené nástroje pro vytváření kapacit. My se tedy při vytváření kapacit opíráme o tradiční e, e, nástroje, a nebo tedy využíváme nástroje e, v rámci míru a stability, ale toto by mohl být nový prvek. Skupina komisařů, které, kteří se zabývají vnější činností, se tomu bude věnovat v polovině října a doufejme, že této příležitosti nebo pa- později padnou rozhodnutí. Musíme dostat očekáváním, protože já jsem eh, z toho rozhovoru mezi ministry pochopil, že je o to velký zájem. Mnoho ministrů tedy eh, uvedlo konkrétní případy zemí, kde se takovéto eh, potřeby objevily. To znamená potřeba dalšího vybavení infrastruktury, ať už je to Mali nebo Středoafrická republika. Nicméně, a to naprosto odpovídá závěrům rady z května a také z června, je to globální přístup, globální iniciativa, to znamená, že se to neomezuje pouze na Afriku, že znamená to, že se snažíme zahrnout mnohem širší geografickou oblast. Eh, objevila se tu opět otázka bojových skupin jako při každém zasedání, ale trochu v jiném kontextu než obvykle. A to eh, proto, že tu diskuzi iniciovaly eh, spojené národy. My Členské, členské státy a SVČ tedy obdrželi neformální dokument o po, možném použití bojových jednotek ze strany OSN tím, že by tady byla možnost náhrady nákladů. OSN tady, tady provádí vlastní operace. My jsme o tom vedli předběžné diskuze. I hned po neformálním zasedání ministrů byly z toho tedy vyvozeny závěry. Je to, jak víte, velmi citlivá otázka, nicméně e, brzy se k tomu ještě jednou vrátíme. Pokud jde o oblast průmyslu a výzkumu, tak eh, tady v podstatě žádné nové informace nejsou. V podstatě eh, jde o to, že každý tady očekává výsledek eh, toho dokumentu o přípravách Eh, na tomto poli. My, Evropský parlament je do toho velmi zapojen. Očekáváme první výsledky počátkem příštího roku. Přípravné akce by tedy mohly být, jak doufáme, zahájeny v roce 2017. A nyní tedy eh, operace, to byla tedy druhá část toho zasedání. Eh, proběhlo to obvyklé kolečko, kdy se tedy informovalo o všech probíhajících vojenských operacích Nicméně následně se ta diskuze do značné míry soustředila na námořní operace, operaci ve Středomoří. V tuto chvíli je to tak, že Rada e, stále ještě rozhoduje o tom, kdy zdá se tedy e, posunou do té fáze dvě v rámci mise Euronav-Med. E, nicméně většina měla za to, že bychom se měli už posunout dále od fáze 1. Došlo tu eh, k novému, k novým událostem. Eh, rada například tedy zhodnotila eh, situaci tak, jak ji představil pan velitel Karantino. To znamená, že by bylo možno přijmout formální rozhodnutí, zahájit fázi 2 v říjnu. Jsou tu ještě věci, které je potřeba učinit. Potřebujeme dohodu mezi členskými státy, pokud jde o e, pravidla pro zapojení. To je věc, o které se ve vojenském výboru stále ještě diskutuje a doufejme, že e, řešení se brzy najde. Očekávám, že nadcházející e, Eh, nadcházející eh, návštěva 25. září by v tom mohla být nápomocná. Je to velmi důležité z eh, operačního hlediska. Já tady pouze opakuji to, co jsem slyšel od admirála Credentina. Je to, speciál, je to tady zvláštní časově omezená příležitost, kdy tak můžeme učinit přelom září a října, protože pokud by to trvalo déle, tak by se blížila zima a e, uprchlické toky by eh, se i kvůli tomu eh, oslabily, snížily. To znamená, že ty akce zaměřené proti přivadičům by už nebyly tak účinné. To znamená, že se domnívám, že by ty kroky měly být zahájeny eh, poměrně rychle. Máme i zprávy z New Yorku, je tu, připravuje se návrh usnesení Včera večer to vypadalo tak, že Rada bezpečnosti je tedy blízko e, nějakému koncenzu, o kterém by se snad dnes mělo hlasovat, ale to, je, to není věc, kterou bych mohl předjímat. Musíme tedy vyčkat dalších událostí. Pouze e, jsem to chtěl naznačit. Rada bezpečnosti o tom tedy bude hlasovat, bude hlasovat o tomto e, usnesení před valným schromážděním OSN které eh, začíná v pondělí. Kromě toho tu zazněl návrh, konkrétně ho předložili dva členské státy a sice šlo o možnost použít eh, eh, nástroje společné bezpečnostní a obrané politiky. Zatím to tady nebylo nějak hodnoceno, musíme se zabývat tím, do jaké míry by to bylo účinné, určité, určitě je to e, naprosto jiný kontext. Pokud hovoříme o balkánské cestě, tak hovoříme buď o členských státech, e, kde se SBOP e, nepoužívá, nebo o kandidátských zemí, zemích, kde tady máme jiné aspekty, které je potřeba vzít v potaz. Jedna konkrétní věc se týkala uh, aktivit ve Středoafrické republice, to tam také zaznělo, jak víte, ve Středoafrické republice jsme stále zastoupeni, je tam naše poradní mise. Eh, její mandát vyprší v polovině roku 2016, nicméně členské státy očekávají od SVČ, že se tedy bude zamýšlet nad možností budoucího působení ve Středoafrické republice. To byl jeden konkrétní návrh, který tam zazněl eh, Znamená to tedy, že bychom se měli zamyslet nad možností, že by tam byla uh, ta tréninková výcviková mise, tak jako v Somálsku nebo v Mali. Ale samozřejmě, že o tom musíme popřemýšlet, musíme se zamyslet nad podmínkami, nad proveditelností uh, této mise a první uh, krok, který o tom tedy bude rozhodovat, bude průběh eh, voleb a eh, nová vláda. Eh, to by potom mohlo mít stabilizační efekt na armádu a armádu bychom potom následně mohli vycvičit. Mohli bychom tedy mm, tam zavést ta naše tréninková opatření. O tom se tedy ještě bude dále hovořit. Některé členské státy zmínily ještě jednu věc, a sice každoroční nevyhnutelnou uh, diskuzi o eh, rozpočtu Evropské obrané agentury. Určitě, sice to nezaznělo v Lucemburku, ale nepochybně to bude na pořadu dne eh, při další příležitosti, až se ministři obrany sejdou. Děkuji. Thank you very much, uh, Mr. Popovský. Děkuji vám mnohokrát, pane Popovský. A nyní zahajuji rozpravu. Pan Galer. Děkuji. Já bych se chtěl vyjádřit k té rezoluci Rady bezpečnosti OSN. Pokud se nepletu, tak pro fázi 2 naší mise to není potřeba, tato rezoluce. Takže chápu to správně, že bychom takovouto rezoluci chtěli mít pro tu fázi 3, pro ty teritoriální vody a případně pevninu. A je zde pravděpodobnost eh, koncenzu toho, že Rusko nebude nic namítat? Vidíte zde nějaký vztah k syrské krizi? Nebo jak, jak se na to díváte? Oni, oni možná to chtějí použít jako jakousi mrkvičku pro nás s tím, že pokud je nepodpoříme v Sýrii, tak oni potom nepodpoří nás, až my budeme chtít provést nějaké kroky v Libii. Potom jste hovořil o rozpočtu Evropské obrany agentury. Slyšeli jsme něco z Británie, protože Británie ta vždy v této věci se snaží eh, to stěžovat, ale vzhledem k té stávající eh, situaci jsou nějaké náznaky toho, že by Spojené království souhlasilo s navýšením rozpočtu? Paní Gomez. Pane Popovský, chci vás zde v první řadě přivítat. Mám otázku, kterou jsem zde položila již předřečníkům. Vy jste hovořil o tom, co dělají naši ministři obrany, případně o tom, co nedělají. A jste asi nejlépe postaveným člověkem pro to, abyste nej, co nejpřesněji zodpověděl mé otázky. Takže za prvé, myslím si, že ty dva nejzávažnější problémy, ty nejproblematičtější oblasti, které jsou rovněž zdrojem uprchlické krize, že to je tedy syrský konflikt plus samozřejmě Irák a také Libie. K té Libii. Je zde tedy možnost té rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která by nám případně umožnila kontrolu teritoriálních vod. Ale potom je zde samozřejmě vždy ještě ta problematika eh, kontroly pevniny a ta se nepodaří, dokud eh, nebude v Libii vláda, která tam není. Vím, že vy jste podpořil Bernardina Leona, hovořili jste o nějaké bez, hovořilo se o bezprostřední dohodě, ale pak tam zase došlo k nějakým problémům. A já se chci zeptat, eh, kdyby se Evropská unie nějak zavázala podpořit tu budoucí libijskou vládu? Zda by tam nemohlo dojít k nějakému posunu, kdybychom se prostě zavázali k tomu, že pomůžeme libijské vládě při potírání teroristů. Měla by se tím asi Unie zabývat. Myslím si, že to není věc pouze pro ministry obrany, ale myslím si, že zde je prostor pro nějakou koordinovanou vojenskou akci. Já si myslím, že prostě v Libii nedosáhneme ničeho, dokud eh, prostě se s libijskou stranou nedohodneme na nějaké vojenské pomoci, především na obnově bezpečnostního sektoru v Libii. Myslím si, že jinak tam prostě ta zpráva státu fungovat nebude. Potom Irák a Sýrie. Samozřejmě víme, že zde došlo ke spoustě slibů, které nikdy nebyly dodrženy ze strany některých členských států. Hovořilo se o humanitárních koridorech, bezletových zónách, nyní se hovoří o leteckých úderech, letecké údery probíhají v Iráku. Slyšela jsem, že byly přínosné, že k něčemu pomohly před dvěma týdny, ale to bylo pouze pro ty defenzivní účely. Nemělo to sloužit eh, ke zničení ISISu. A proto se ptám našich ministrů obrany a zahraničí, kde je ta celoevropská koordinace? My jsme svědky toho, že některé členské státy koordinují jakousi koalici, ale nekoordinují své úsilí, pokud jde o výcvik eh, těch, kdo bojují, případně o výcvik irácké armády. Tam prostě nic není i když údajně některé naše členské státy eh, cvičí iráckou armádu. Pokud jde o podporu pešmergů, tam také není žádná koordinace, žádná koordinace není ani pokud jde o humanitární asistenci, což je klíčové pro to, aby tam ti lidé více zůstávali. Jaký má smysl slibovat křesťanským společenstvím, jejichž podmínky se částečně zlepšily, pokud jde o životní podmínky, tak už nežijí ve stanech, ale žijí v nějakých eh, kontejnerech, když oni nemají kam poslou, posílat eh, děti do škol. Prostě spousta lidí se raději rozhodne, že odejde. Takže tam taky nemáme koordinaci. My se nedokážeme skoordinovat ani u těch základních diplomatických kroků. Například víte, že Bagdád dosud platí eh, platy zaměstnancům eh, v Mosulu a oni tím pádem mohou v Mosulu platit daně ISISu. Totéž Bagdád, který má být spojencem EU a USA, ale oni nejsou schopni eh, platit pešmergům, v té oblasti Kurdistánu. Takže o jaké společné bezpečnostní a obrané politice se zde hovoří? Samozřejmě, že ta bezpeč- oblast je klíčová pro naši bezpečnost, ale v podstatě neprobíhá ani žádná koordinovaná akce vůči ISISu. Takže o jaké bezpečnosti a obraně zde hovoříme, když naši ministři v zásadě vůbec nejsou schopni zajistit tu koordinaci na evropské úrovni. Protože bez té koordinace nikdo tu bitvu vyhrát nemůže. A ještě jedna otázka, kterou jsem již také položila dříve. Uh, hovořilo se tedy těm uh, zástupcům Evropské komise, úředníkům, ale můžeme umožnit evropským zemím, jako je Spojené království, umožnit, aby z dronů udělali zbraně a aby je zacílili na obyvatelstvo a nijak na to nereagovat? Je to něco, co je zcela jasně v rozporu s mezinárodními pravidly, se zásadními evropskými hodnotami, s lidskými právy a my tomu jen přihlížíme. Budou se tak chovat i další členské státy? Děkuji. Pan Marek Jurek, prosím. Děkuji mnohokrát. Byl bych rád, abyste nám poskytl co nejvíce informací o návrhu rezoluce Rady bezpečnosti OSN, pokud jde tedy o obsah té rezoluce, to mne nejvíce zajímá. A potom ještě k tomu, na co se ptala paní Ana Gomeš. Já mám pocit, že naši partneři v zemích Severní Afriky by si měli uvědomit, že ta volba je prostě jednoduchá. Oni nám buď pomohou v boji proti teroristům, anebo prostě budeme vracet přistěhovalce ze zemí Severní Afriky. Já si myslím, že toto je v současnosti ten nejrozumější postup. Děkuji, pan Arnaud Danjean. Děkuji. První otázka navazuje na to, na co se ptala Ana Gomez. Jde o diskuse o Iráku. Tam zasahuje několik zemí, některé provádějí výcvik, některé vyba- zajišťují vybavení, některé provádějí útoky. Uh, asi 15 zemí tam různým způsobem působí, nejen tedy v Kurdistánu, ale také v Bagdádu. Chci se zeptat, zda se o tomto tématu diskutuje jako o něčem, co by se mělo koordinovat. Myslím si, že vysoká zástupkyně eh, jaksi nebyla hluchá k potřebě více ten postup koordinovat na evropské úrovni. Zmiňovali toto ministři? Druhá otázka se týká Turecka. To není věc eh, pouze pro ministry obrany, ale také pro ministry zahraničí. Turecko je kandidátskou zemí, účastní se operací společné obrané politiky především v Bosně, kde hraje důležitou úlohu a máme eh, s Tureckem eh, také dobré vztahy, protože je členem NATO. Turecko ale přijímá jednostranná rozhodnutí, pokud jde o uprchlíky milita- vojenskou ofenzívu proti Kurdům, e, také pozemní útoky v Iráku a myslím si, že Turecko zde přijímá jednostrané iniciativy, které jsou v zásadě proti našim zájmům. Chci se zeptat, za o tom ministři hovoří a zdá, máme nějaké prostředky k tomu, jak říci turecké straně, že se chová tak, jak by se kandidátská země chovat eh, neměla. A potom ještě, pokud jde o, to, o to operaci Train and Equip, vy jste zmínil polovinu října, že tedy v polovině října by se ministři měli sejít a diskutovat eh, o vybudování konkrétního nástroje pro financování tohoto programu Train and Equip. Můžete nám prosím říci, jak jaká bude úloha rady a úloha komise, pokud jde o rozpočtové zajištění toho nástroje pro Train and Equip. Protože to je skutečně jeden z mála konkrétních výsledků, který se od posledních ministerských hovorů očekávat. Oh, thank you, Děkuji. Pan Kieza má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám stručné otázky. Chci se zeptat, zda nám můžete říci, jaká je nyní situace v Libii. Za posledních 6-7 měsíců Bernardino Leon, ale i paní Mogherini odvedli určitou práci a já se chci zeptat, zda to má nějaké konkrétní výsledky Eh, pro to, aby se ta legitimně zvolená vláda propojila s těmi ostatními frakcemi, protože pokud tuto situaci nevyřešíme, pokud nevyřešíme ty příčiny, tak eh, prostě se nic nestane s tou krizí. A ještě se chci zeptat na fázi 2 a 3 operace ve středozemním moři. Můžeme skutečně očekávat, že bude schválena ta rezoluce Rady bezpečnosti OSN, tak aby ta naše činnost tam mohla být efektivní, protože jinak to zase nebude k ničemu. A pak bych se chtěl také připojit k tomu, na co se ptala paní kolegyně Gomeš a pan Dežán, na otázku na Kurdistán. Jak tedy konkrétně v Kurdistánu působíme? Já souhlasím totiž eh, s tím, co říkala paní Gomeš, že je třeba se s určitou obezřetností dívat na to, co nyní probíhá v irácké vládě, také je tam určitá, určitý velice silný vliv Iránu. A já se chci zeptat, co děláme pro podporu těch, kteří se snaží v Kurdistánu například zajistit bezpečnost místních křesťanů. Jakým způsobem a jak koordinujeme v Evropě Kurdistánu a které země se toho přímo účastní prostřednictvím například těch eh, cvičitelů. Skutečně by mě zajímalo, co konkrétně zde Evropa dělá. Děkuji a nyní má slovo pan Fronzolika. Doufám, že jsem vaše jméno dobře vyslovila tentokrát. Ano, výborně, děkuji vám. Totiž vyslovuje se to přesně tak, jak se to píše. Děkuji. Takže vzhledem k přítomnosti našeho eh, kolegy pana Popovského a vzhledem eh, ke zmínce o činnosti EUNAFOR MED eh, ve středozemním moři. Tak Nyní sledujeme migrační vlny e, procházející Evropou, zejména z Balkánu. I když e, byla zahájena již druhá fáze EUNAFMED, EUNAFOR MED, v podstatě bylo zahájeno e, rozhodnutí ministrů obrany v Lucemburku zahájit tu druhou fázi to znamená eh, odchytávat eh, lodě převaděčů a eh, zadržovat, zatýkat převaděče a to musí být zahájeno co nejdříve a realizováno co nejdříve a nejenom druhá fáze, ale i třetí fáze, protože tato mise se uskuteční teprve rok po dosažení plného operativního stavu. Pak to bude asi mm, o nějakou dlou, dobu prodlouženo a musí to být rozšířeno i na Egejské moře, nejenom Středozemní moře. Musíme navrhnout mm, politikům, aby skutečně rozšířili tu misi na Egejské moře, na pobřeží mezi Tureckem a řeckými ostrovy, tedy na moře mezi nimi. Jinak nebudeme schopni čelit novým migračním vlnám, které dorazí do Evropy, protože my zažíváme teprve začátek a zdá se, že stále ještě nemáme skutečnou strategii postupu v této situaci. Vznikají nové a nové prohlášení německého ministra vnitra například, že eh, musíme eh, schválit omezení, protože eh, Evropa nemůže přijmout všechny, to je realita. Samozřejmě je nutné a důležité pomoci těmto lidem usilujícím o azyl, ale nikoli ekonomickým migrantům, protože většina z nich jsou ekonomičtí migranti. A já se ještě vracím ehm, k té situaci, která nastala. Nikdo zdá se, se k tomu nevyjadřuje my jsme byli skutečně zaskočeni v Evropě eh, tou migrací přicházející z Turecka, eh, přes Balkán. A kde byly naše spravodajské služby? A kde je koordinace mezi spravodajskými tajnými službami Evropy v této věci? Protože to byla skutečně to byl eh, výbuch. Za normálních okolností by to měli předvídat nebo vědět předem existují stovky eh, různých sítí převaděčských a pašeráckých. Existují desítky tisíců takzvaných průvodců eh, těch migračních sítí. Jak se to mohlo stát, že jsme to o tom předem nevěděli? Jak eh, mohlo dojít, že jsme takto zcela zaskočeni? Kde byly naše spravodajské služby? Jedná se o organizační migrační vlny, pardon, organizované migrační vlny. A vydělávají na tom miliardy eur, protože ti chudáci jim skutečně platí velké částky, aby se dostali do Evropy touto cestou. Takže i tuto věc bychom měli řešit. Jak si počínali naše spravodajské služby, kde byly a kde je koordinace mezi nimi, protože oni to měli vědět dříve, než e, došlo k tomuto výbuchu e, migračních vln e, přes Evropu. Děkuji. Já bych také ráda nadnesla dva body respektive navázala na dvě poznámky z vaší strany, pane Popovský. Za prvé onen non-paper předložený eh, odborem pro eh, udržování míru OSN. To je důležité, zejména pokud jde o ty eh, skupiny bojovníků. Znamená to, že tady jsou návrhy širších změn v chartě OSN, protože, jak víme, je to věc choulostivá pokud vím, tak eh, členské státy byly financovány individuálně OSN. A za druhé bych se chtěla ještě dotknout eh, oné bílé knihy. Bude to prioritou nizozemského předsednictví, pokud mm, to bude schváleno ministry že vstoupíme do tohoto postupu a jaký je vztah mezi snahami revidovat evropskou bezpečnostní strategii, jakou to má vazbu na závěry Rady z roku 2013. Děkuju. Pane velvyslanče, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se pokusím trošku seřadit otázky, abych zachoval strukturu. Za prvé, EUNAFOR MED, další fáze a tak dále abych eh, věc vyjasnil, možná, že eh, to nebylo jasné. My nepotřebujeme usnesení Bezpečnostní rady, abychom přestoupili do fáze 2. Eh, pro některé členské státy z ústavních důvodů by to mohlo být takto snažší, ale oni jsou připraveni přijmout i to formální rozhodnutí to rozhodnutí přijato bude. Dojde k usne, dojde-li k usnesení OSN, tak to určitě pomůže i v těch zemích, kde je zapotřebí parlamentního schválení, ale není to formální podmínka. Takže abychom eh, eh, přešli do eh, fáze 3 a začali operovat v libických vodách, nepotřebujeme usnesení. Nemusím nyní spekulovat o konečném textu, protože zatím ještě není spečetěn a ostatní členové bezpečnostní eh, rady byli trochu vstřícnější v uplynulých dnech. nechce ani spekulovat o důvodech, ale mm, je to skutečnost. Hlavní diskuse se točila zaprvé eh, kolem opatření, eh, která musí být o tou operací přijata. Pokud si dobře pamatuji, text nemám zde. Ta formulka, kterou se počítá, se týkala opatření odpovídajících okolnostem. Nechci nic předjímat. Operace tedy nebude moci využít jakýchkoliv opatření, ale opatření vhodných nebo přiměřených eh, k okolnostem. A eh, eh, další téma se týkalo odkazu na kapitolu 7 charty OSN, ale podle našich zpráv tyto překážky nejsou zásadní, takže doufám, že k hlasování dojde možná dokonce ještě dnes podle zpráv ze včerejšího večera a usnesení bude schváleno. Takže to je povzbuzující. Eh, Načasování, jak jsem uvedl, fáze eh, druhá by měla začít eh, v prvních říjnových dnech z praktických důvodů, tedy odpovědnostních eh, důvodů. To znamená, začít musíme před eh, zimou tak to posoudilo vojenské velení. A eh, dále fáze 3, respektive přechod do fáze 3 bude vyžadovat usnesení Bezpečnostní rady a kdy k tomu dojde, je obtížné předpovědět, protože by to také znamenalo souhlas nebo předpokládalo souhlas eh, Libie. A eh, tady to záleží na politickém vývoji v zemi a dvou frakcích. Ale jak víme, eh, ty termíny přišly a odešly. Poslední byl 23. září od Bernardina Leona jsme slyšeli, že změní dohody o vytvoření vlády národní jednoty byl hotovo. Bylo zapotřebí pouze vyplnit několik prázdných míst, například jméno mm, premiéra. Ale ty frakce to ještě nepodepsali. Ne všechny byli zatím ochotní tak učinit, ale on už svou práci odvedl, to znamená dohoda je hotová, to by samozřejmě eh, dodalo věci novou dynamiku a my bychom pak eh, mohli se vážně zamýšlet nad druhou fází, eh, to znamená nad situací po vytvoření vlády národní dohody vzhledem k tomu, že tedy není nová vláda, tak jsme ani nemohli Eh, připravit daleko sáhlejší plány našeho zapojení. Ale co jsme učinili již před časem, eh, Vytvořili jsme eh, takovou plánovací buňku, která operuje z Tunisu, protože vedení odešlo z Tripolisu a je v Tunisu, takže my jsme tam vytvořili takovou plánovací buňku je to takové jádro, jsou to lidé s potřebnými znalostmi, kteří mohou připravit plány pomoci nové libijské vládě, eh, včetně bezpečnosti. Ale potřebujeme eh, protějšky, potřebujeme vyjednávací partnery. O tom jsme již hovořili mnohokrát i s vámi v době, když tam byla přítomna naše mise na ostrahu hranic, ale neměli jsme partnera k vyjednávání, takže my tam stále jsme v, Tunis, v Tunisu ponechali zárodek té mise eh, ostrahy hranic, ale samozřejmě záleží to na situaci v zemi, protože nechceme nic vnucovat nikomu. A jakékoliv plány ohledně obnovení bezpečnosti na Libyském území, musí být dohodnuty eh, s libijskými orgány. Eh, takže k usnesení toho víc už dodat asi nemohu. Zapojení eh, v Sýrii a Iráku. Máme tady politické kanály a tady skutečně není jednotná evropská přítomnost. E, vysoká představitelka je intenzivně zapojena do, té, do toho politického postupu koalice, e, účastní se těch jednání na vysoké úrovni a kooperace na pracovní úrovni je také dobrá. Koordinátor koordinace generál Ellen navštívil Brusel před dvěma dny nebo včera. E, takže jsme v kontaktu, ale jsou to členské státy, které rozhodují o tom, zda se zapojit či nezapojit a jak e, tedy výcvik anebo přispívání k vojenským akcím, ale zatím tady role, konkrétní role Evropské unie není. My nadále jednáme s iráckou vládou, také jako dárce Není to typický případ rozvojové země, ale my eh, nadále jsme dárci humanitární pomoci a nejen. A také jsme navázali vztah s určitými limity s autonomní eh, regionem Kurdistánu. A v loňském roce vysoká představitelka přijala rozhodnutí eh, skutečně umístit v Irbílu kancelář. Máme tam tedy konkrétní přítomnost, je to malá kancelář, není to delegace EU, protože to není nezávislý stát, ale chceme tam být v terénu a chceme mít přímý kontakt s kurdskými orgány, protože je to důležitá stabilizační entita. Pokud jde o drony, asi se budu opakovat, protože jsem to zde již eh, řekl. Neexistuje politika EU o používání dronů. Můžeme vyvíjet technologii, o tom jste hovořili asi před chvílí se zástupci EDA, ale neexistuje jednotná evropská politika o použití dronů. Irák a Syrie nebyly předmětem jednání eh, ministrů obrany. Sice se odkazovalo na Syrii v kontextu migrační krize, ale e, žádné specifické diskuse na toto téma neprobíhaly. Turecko je samozřejmě klíčovým partnerem, máme velmi intenzivní vztah, není to vždy snadné. Kontakty na vysoké úrovni e, probíhají, došlo k několika návštěvám komisařů, včetně vysoké představitelky, také předseda Evropské rady navštívil Turecko před několika týdny a takže tyto vztahy udržujeme a vyjadřujeme se nebo sledujeme také eh, rozhodnutí turecké vlády, včetně rozhodnutí týkající se okolí Turecka. Pokud jde o ty celá konkrétní otázky, za prvé výcvik a vyzbrojování. Já jsem se zmiňovala o interní diskusi mezi komisaři, nikoli o diskusi eh, na radě. A to je důležité, protože komise musí předkládat návrhy potenciálně nových nástrojů, takže doufáme, že to pomůže, když o tom bude vysoká představitelka diskutovat se svými kolegy. Je to také otázka načasování. Celá komise se musí rozhodnout, kdy to předloží, ale my zaznamenáváme mnoho otázek a také povzbuzení od členských států, abychom tady postupovali co možná nejrychleji a mm, to je asi důležitý moment syntézy pro rozhodnutí komisařů. A odhadují, že to bude muset projít eh, normálním legislativním procesem. Má-li to být nový nástroj, ale stále ještě nástroj financovaný z evropského rozpočtu, nikoli mimo rozpočtový nástroj. Ale nechci tady nic předjímat, protože jsme na začátku diskuse o eh, konkrétních detailech. Ale je zde silná poptávka potom. A koordinace mezi spravodajskými službami. To je vždy věc dobrovolná. Nemáme žádné mechanismy nutit někoho ke sdílení spravodajských informací. My máme mm, takzvaný, eh, takzvané spravodajské centrum, velmi skromné zařízení, kde jsou eh, zastoupeny členské státy, ale samozřejmě je na nich, eh, co jsou ochotní sdílet a co nikoli. Já nejsem schopen ani říci, Eh, jaká míra byla, eh, jaké bylo to časné varování a v jaké míře se nám ho dostalo, pokud jde o migrační eh, krizi. Pokud jde o návrh OSN a chartu OSN, nemyslím si, že to je až tak politické. Oni měli na mysli možnost umístění bojové jednotky obdobně jako rozmístění národních kontingentů, které jsou eh, financovány eh, OSN v souladu s běžnou praxí. Eh, rozdíl by byl v tom, že by se jednalo o multinárodní bojovou jednotku a nikoli národní kontingent. Opět tady je mnoho otázek a sice linie velení, dále autonomie, rozhodování EU. E je to zajímavé, a my jsme požádali skupinu odborníků, aby se na to informovali a podali zprávu, ale není to věc samozřejmá a je to naopak poměrně choulostivé. A pokud je o bílou knihu, mohu pouze citovat eh, nizozemského ministra obrany, bývalého kolegu z Evropského parlamentu. Ona. Eh, řekla, že mm, eh, by byla ochotna předložit to během předsednictví, eh, samozřejmě v součinnosti s vysokou představitelkou, protože jde o obranu. Takže já se domnívám, že nizozemská ministrině a vysoká představitelka o tom budou v rámci přípravy na předsednictví diskutovat, jak je to běžné. Vysoká představitelka má vždy před začátkem předsednictví setkání, bilaterální setkání se svými protěžky a vztah mezi prací na nové globální strategii a potenciálním eh, potenciální bílou knihou bude muset být ještě vyjasněn. Děkuji. Děkuji. Máme tady ještě doplňující otázku od pana Galera. Ano. Vy jste tedy hovořil o té uh, pohraniční misi. My jsme byli uh, minulý týden v, Tunisi, v Tunisu a já jsem se ptal, jestli ten malý tým, který je v tuto chvíli v Tunisu a který se tedy snaží eh, zlepšit hraniční kontroly na hranicích jako takových, jestli by tedy eh, tento tým nemohl eh, dělat i jiné věci. Já vím, že je tam i německý policejní tým, Myslím si, že všechny tyto individuální snahy by mo- bylo možno koordinovat a e, tím tomu na pomoci. Proto bych se rád zeptal, jestli se něco takového plánuje. Bylo by to podle mě dobré, alespoň bychom měli tedy na libyské straně nějakého skutečného partnera. E, já tedy doufám, že by to ničemu neodporovalo, že by to byla spíše eh, aktivita navíc. Děkuji. A nyní pan Jurek. Pane eh, velvyslanče, vy jste hovořil o tom, a já se na to dobře vzpomínám, že rozhodnutí o struktuře i o harmonogramu těchto opatření probíhala v radě. Je to konec konců rozhodnutí rady z dubna tohoto roku. A v té době se nehovořilo o té fázi 1, fáze fázi 2, tak jak se o tom hovoří nyní. Tehdy se hovořilo spíše o přípravě. A nyní už se hovoří i o třetí fázi a v podstatě z toho, co jste řekl, nevyplývá vůbec žádný časový rámec, pokud jde o ten přechod do třetí fáze. Ta třetí fáze eh, tady zatím není vůbec naznačena. A my jsme o tom dneska dopoledne již diskutovali. Víme, že za to zodpovídají ministři obrany, obrany a musím přiznat, že je poněkud znepokojivé, pokud Evropská unie má činit rozhodnutí a eh, je to po ní požadováno, ale na vyšší úrovni ta rozhodnutí činěna nejsou. Já vím, že někteří z nás se o té situaci přesvědčili osobně na místě, byli účastní těch jednání. Podle mě je to tedy eh, znepokojivé, pokud eh, ministři nereagovali. Pokud jde o Tunisko, tak musíme eh, zjistit, jestli můžeme tedy využít tuto jednotku, jestli ji tedy můžeme nějak rozšířit. V minulosti tomu bylo tak, že tuniská vláda o to moc nestálo, nestála. Eh, nestála o pomoc na hranicích. Možná, že v důsledku eh, teroristických útoků se ta situace mohla změnit. Já vím, že Německo se v tom aktivně účastní a musíme se tedy rozhodnout, jak tedy bude tato mise v budoucnu vypadat. A musíme to zároveň zasadit do širšího kontextu. Jak tu jednotku použít, eh, kdy ji použít, to, celé to musí být zasaženo do širšího eh, kontextu. Eh, nemělo by to být omezeno na monitoring libijských hranic. Pokud jde o fázi 3, tak je pravda, že komise tedy eh, opět zdůraznila postup, který byl schválen, to znamená, že potřebujeme rozhodnutí rady a v tuto chvíli je velmi těžké odhadnout, kdyby k tomu mohlo dojít. Ráda bych informovala o tom, že v prosinci na zasedání podvýboru SEDE budeme mít mezi námi eh, pana eh, velitele. Konkrétní datum zatím není Eh, stanoveno, ale uvažujeme o tom. Děk, eh, prosím, prosím velmi stručně. Usnesení Rady bezpečnosti pro fázi 3 bude tedy eh, velmi důležité, abychom mohli mít vládu a pod, abychom měli vládu, musíme tedy postupovat proaktivně. Vzpomeňme na tureckou loď naloženou tureckými eh, zbraněmi, která byla objevenou mizvráty. Pan Popovský, já vím o tomto případu eh, a nevím tady o dalších krocích. Já vám děkuji a tím tedy končím tento bod našeho dnešního programu. To znamená zpráva o neformálním zasedání ministru obrany briefing pana Mačeje Popovského, zástupce generálního tajemníka Evropské služby pro vnější činnost. Děkujeme vám. A má někdo něco do bodu různé? Má někdo nějaké otázky? Pokud tomu tak není, tak bych ráda uzavřela celé zasedání eh, pod výboru SEDE. Další schůze se bude konat 1. října. Děkuji.